Dear colleagues, ladies and gentlemen, we can start. Vážení kolegové, začneme. I will start by several Nejprve několik oznámení. Za prvé, náš výbor se sejde v Lucembursku a to 3.12. Budeme mít tak možnost setkat se také se soudním dvorem a zástupci účetního dvora. Sekretariát vám dá zavčasu vědět podrobnosti. Za druhé, Chtěl bych oznámit následující jmenování. Pan Zjevka z EPP bude zpravodajem pro zbavení parlamentní imunity pana Ivana Jakovčiče ze skupiny ALDE. Jean-Marie Cavada z ALDE je jmenován koordinátorem pracovní skupiny o IPR a reformu autorského práva. Heidi Hautala ze skupiny Zelených je jmenována stálou zpravodajkou pro evropské správní právo. Poslanec za SAD bude zpravodajem za pravidelný program výkonnosti a program eh, REFIT eh, Já sám budu zpravodajem ke zprávě o novém koncenzu ohledně prosazování práv k duševnímu vlastnictví a Evropskému akčnímu plánu v této oblasti. Rozie, pane Rozier z SAD bude zpravodajem pro případné rozšíření ochranných, ochranných zeměpisných známek na nezemědělské výrobky. Julia Reda ze skupiny zelených bude zpravodajkou pro provádění směrnice z roku 2001 lomeno 29 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a souvisejících práv v informační společnosti. Poslanec za EKR bude zpravodajem pro roční zprávu za rok 2012 a 2013 ohledně subsidiarity a proporcionality. Poslanec za skupinu GUE bude zpravodajem pro 30. a 31. roční zprávu o monitorování provádění evropské legislativy v roce 2012 a 2013 kam bude spadat také dopad úsporných opatření na provádění primárního evropského práva. Místo předseda Timmermans eh, bude přizván na nadcházející zasedání našeho výboru. Výbor Jury se připojí k slyšení eh, Droa Inta první polovině roku 2015, kdy půjde o lidská práva a technologie a dopad digitálního dohledu a vůbec zásahových systémů. Vyzýváme tedy poslance, aby se zúčastnili také roční konference Evropské soudní sítě v Evropském parlamentu. Tato konference se bude konat 11.12 konferenci podporuje výbor Jury a výbor Libe. Předseda napíše formální dopis výboru pro ústavní záležitosti, kde požádáme o překlad slova skrutiny, tak jak se používá v bodě 1a přílohy 16 jednacího řádu. To byly teda, tedy oznámení z mé strany a teď eh, se dostáváme k bodu 41, říká pan předseda, což je pozměnění nařízení Rady o insolvenčním řízení. A tady rád předám slovo panu Zjevkovi, našemu zpravodajovi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Včera jsme absolvovali zasedání trialogu, v rámci něhož jsme uzavřeli vyjednávání, které jsme vedli mezi Evropským parlamentem a radou a komisí. Jednalo se o nařízení o insolvenčním řízení. Já bych chtěl stručně kolegům připomenout, že diskuze o tomto nařízení začala již eh, během předchozího mandátu parlamentu. Pan eh, Klaus Leine byl tehdy zpravodajem Evropského parlamentu a je mi velkou ctí na jeho práci navázat. Text, který připravil Evropský parlament a Evropská rada, eh, byly si vzájemně dosti blízké v řadě záležitostí, nicméně tam byly také témata, kde se naše názory rozcházely, takže jsme museli přistoupit ke druhému čtení a z tohoto důvodu tedy jsme také zahájili jednání, která byla včera završena. Já bych chtěl zmínit eh, dva hlavní prvky, na něž jsme se soustředili během vyjednávání. My jsme chtěli, aby rada pozměnila svůj postoj a vzala eh, v potaz návrh Evropského parlamentu. Eh, předně šlo o článek číslo 3, který se týká eh, příslušnosti, soudní příslušnosti. My jsme se vždy snažili brát eh, tento aspekt v potaz a vždy jsme usilovali o omezení podmínek, motivačních podmínek, které by způsobovaly to, že se bude jedna ze stran hledat, snažit hledat výhodnější jurisdikci vzhledem k místní legislativě či jiným faktorům. Chceme tedy jít proti takzvanému forum shopping, tedy to, že si strany vybírají nejvýhodnější soud. Text, který byl nakonec schválen, je v souladu s, naší, eh, s naším postojem a také se chci zmínit o bodu úvodního ustanovení 12a, který se týká stejné záležitosti a i ten byl pozměněn tak, aby byl plně v souladu s novým zněním článku 3. Další věc, na kterou jsme se soustředili, byl návrh Evropského parlamentu, který předložil pan Koferaty. My jsme chtěli zajistit zvláštní ochranu pro zaměstnance během insolvenčních řízení. Tento text eh, zatím v původním návrhu chyběl, ale všichni jsme se shodli na tom, že by tam měl být zařazen. Po poměrně obtížných vyjednáváních s radou jsme včera dokázali radu o našem postoji přesvědčit. Můžeme tedy nyní říci, že na základě vyjednávání parlament dosáhl všech svých stanovených cílů a jsme tedy s vyjednáváním spokojeni. Chtěl bych tímto poděkovat všem stínovým zpravodajům, zejména panu Koferatemu, ale také panu Marinu Pinto, který, eh, kteří se zúčastnili jak eh, přípravné práce, ale podíleli se také na vyjednávání v rámci trialogu. Děkuji vám tedy všem za váš příspěvek naší společné práci a zároveň chci ještě vypíchnout pozitivní přístup italského předsednictví. Italské předsednictví totiž dokázalo přesvědčit členské státy, aby přistoupili na návrhy Evropského parlamentu, ačkoliv to určitě nebylo snadné. Po uzavření vyjednávání v rámci trialogu je tedy situace následující. V tuto chvíli očekáváme že nám rada poskytne konsolidovaný text, a to nejpozději do 17. listopadu. Takto tedy 2. ledna na dalším zasedání našeho výboru budeme moci konečnou verzi jménem výboru Jury schválit. Rada pak text nařízení schválí v prosinci, takže budeme moci návrh předložit plenárnímu zasedání začátkem příštího roku. Chci vám ještě jednou všem poděkovat a jsem velice rád, že tato komplikovaná záležitost byla pozitivně dokončena. Děkuji za všechny tyto pozitivní informace a ještě ke stejnému bodu bych chtěl předat slovo panu Brunovi Paulimu za italské předsednictví. Prosím. Dobrý den všem, děkuji pane předsedo za udělení slova, za to, že dnes mohu být zde na vašem výboru, abych se k této věci rovněž vyjádřil po panu Zvěvkovi. Já jsem samozřejmě potěšen, že mohu říci, že se nám podařilo dospět k dohodě a nebylo to vůbec jednoduché. Pan Zvěvka již podotkl, že toto nařízení je skutečně velice důležité velmi důležité pro hospodářskou budoucnost evropských podniků. Všichni víme, že hospodářská krize stále panuje. Nařízení má v sobě zásadní výhodu, a totiž nyní bude existovat možnost se podívat jinak na insolvenci podniků. Nejde pouze o řízený bankrot, ale jde také o to, že je možné poskytnout podniku druhou šanci, což je velice pozitivní aspekt, který v minulosti nebyl. Mohu říci, že vyjednávání, jak jsem již řekl, nebyla lehká, text je velice komplexní, Vyjednávali jsme celé dny, dokonce i noci a byly to dlouhé dny a noci. Před několika měsíci to celé ještě hotovo nebylo. A úspěch trialogu ukazuje, že oba dva zákonodárci byli velice angažovaní a přistoupili k celé věci s velkou důstojností, s velkým respektem a dokázali velice dobře spolupracovat. Pan Zvěvka rovněž řekl, že Evropský parlament přišel s jasnými požadavky. Tyto požadavky rada velice dlouho probírala a analyzovala a nebylo jednoduché přesvědčit členy rady, aby přijali ten či onen požadavek Evropského parlamentu. Ale jak jsem řekli, snažili jsme se zachovat si smysl pro realitu, být angažovaní a z tohoto pohledu, z této perspektivy se nám podařilo nakonec dospět k dohodě. Rada akceptovala změny v textu a vyšla tak parlamentu vstříc. Jsme velice rádi, že to takto dopadlo a zde bych rád eh, poděkoval parlamentu, spravodajům, stínovým spravodajům za jejich ochotu ke spolupráci, za jejich konstruktivní přístup a také děkuji komisi za velice profesionální podporu, kterou nám poskytla. A pan Zjevka to již rovněž také podotkl. Nyní jsme připraveni proto, aby rada v rámci svého setkání 4 prosince přijala svůj postoj. A já jsem v této věci pozitivní, stejně jako pan Zvěvka, protože se nám podařilo dosáhnout skutečně velmi pozitivního výsledku. Děkuji. So, uh, I think very... Děkuji vám. Děkuji, pane Zvěvko. A děkuji také italskému předsednictví za tuto pozitivní zprávu a Můžeme tedy tento bod e, uzavřít a přejít k bodu číslo 11, což je výměna názorů k podnikovému řízení a zprávě. A tady dám slovo panu Koferatemu. Pane předsedo, e, já jsem chtěla ještě něco říct k bodu 11, pokud by bylo možné, abychom mohli tady přečíst prohlášení paní poslankyně Cetily Vikstrémové která mne poprosila, abych tady na úvod tohoto bodu toto prohlášení přečetl. Let's give the reporter first the... Dejme nejprve slovo zpravodaji a pak to můžete přečíst. Pan Koferaty má slovo. Děkuji, pane předsedo. téma, kterým se nyní zabýváme. Bylo tady otevřeno komisí a je to směrnice o práv akcionářů a v podstatě jde o vedení podniku ve velice širokém kontextu. Komise a rada to vědí, ale já bych to ještě jednou rád řekl kolegům. To téma je skutečně naprosto zásadní, zejména s ohledem na budoucí vývoj eh, hospodářského systému. Jedná se o majetek, služby, zboží v celé Evropské unii. A myslím si, že často docházelo k tomu, že jsme tady neměli komplexní přístup. Nyní půjde o corporate governance a v první řadě se tedy věnujeme akcionářům. Já si myslím, že je to poněkud silně omezující a během doby bychom toto omezení, tuto omezenou perspektivu měli překonat. Důležité je, abychom skutečně zapojili veškeré e, podílníky podniku, ne pouze akcionáře. Což si myslím je cílem komise, ale není to pouze jediný cíl tohoto návrhu. Potřebujeme představu podniku či nějakou vizi podniku, který bude schopen pracovat i v budoucnosti. Nejedná se pouze o podílníky, ale jde také o to, abychom zohlednili sociální odpovědnost podniků a e, je důležité na ní klást důraz. Sociální odpovědnost podniku při jeho vlastní činnosti, neboť podniky produkují bohatství a nám jde o tom zajistit budoucnost podniků v celé Evropské unii. Každý akcionář, který je činný v podniku, potřebuje dostatek respektu a myslím si, že by bylo vhodné zohlednit nejenom samotné akcionáře, ale také zaměstnance při jaksi vedení podniků. Víme, že některé členské státy jisté takové formy již mají, například podnikové rady. El modelo di governance che si andrà a costruire my se tedy domníváme, že toto by mělo být nedílnou součástí modelu korporátní zprávy a řízení do budoucna. Řešíme tedy teď otázku nastavení určitých hranic, limitů a já doufám, že tyto hranice, které nás prozatím omezují, budou do budoucna překonány. A pokud jde o názor komise a její návrh, tak ten, myslím, obsahuje řadu zajímavých prvků, ale soustředí se příliš na akcionáře a jejich pohled větší transparentnost eh, chování akcionářů a rozhodování akcionářů. To jsou důležité záležitosti, stejně jako nasměřování rozhodování akcionářů ke delšímu eh, horizontu, tak aby tedy rozhodovali alespoň ze střednědobého eh, hlediska a aby také za svá rozhodnutí a za své chování nesli příslušnou odpovědnost. Takže nám jde především Eh, o tom, abychom se vyhnuli u akcionářů krátkodobé vize, která usiluje většinou o krátkodobý zisk, který nemusí být dlouhodobě mm, správným rozhodnutím pro příslušnou společnost. Já se domnívám, že tedy třeba zapracovat na pozitivních aspektech tohoto návrhu a následně se pokusit zapracovat eh, další příspěvky, které jistě přijdou od kolegů poslanců a já se na ně velice těším. Takže zaprvé eh, chci zdůraznit eh, to dlouhodobé hledisko, které bychom měli v tomto návrhu prosazovat. Je to otázka toho, do čeho se firmy rozhodnou dlouhodobě investovat prostřednictvím rozhodnutí svých akcionářů No, s tím, že akcionáře vlastně mají spíše institucionální funkci, eh, než že by to byli jednotlivci rozhodující sami za sebe. Protože ve své funkci zastupují širší skupinu. Měly by tady být řešeny řádně otázky hlasování akcionářů v orgánech společnosti a především ta tradičně existující omezení v této oblasti. Je potřeba jasně nastavit vztah mezi akcionáři a manažery firm. Tyto vztahy by měly být transparentnější, aby umožňovaly eh, plné vyměňování informací v celé té hierarchii. Protože eh, když se rozhodují pouze akcionáři, tak se často rozhodují čistě na základě ekonomického, finančního hlediska. Nemusí být nutně informováni o, všem, o všech strategických rozhodnutích eh, firmy, o jejím dlouhodobém strategickém směřování, což pak může dlouhodobě firmu oslabit. Myslím si, že toto bychom mohli tedy napravit větší transparentností, která by následně vedla k širší výměně názorů mezi manažery a akcionáři, tak aby si tyto skupiny vzájemně mohly vyjasnit strategické uvažování o rozvoji podniku. Takže hovoříme o vzájemných vztazích mezi eh, těmito skupinami, které ovlivňují vývoj eh, firm. Někdy totiž jdou rozhodnutí manažerů, kteří se rozhodnou například stáhnout investice z určitého projektu proti eh, rozhodnutí akcionářů a naopak. To znamená, že cíle nejsou potom jasně nastaveny, strategie eh, jdou proti sobě. Takže ve světle tohoto všeho bychom měli zvážit to, co není v podnikovém řízení příliš efektivní, pokusit se systém posílit, tak abychom především podpořili transparentnost, jinými slovy, aby společnosti eh, byly informovány o probíhajících změnách a mohly podle toho eh, své řízení utvářet a přizpůsobovat ho Takže tyto záležitosti považuji za velice důležité. Je potřeba nastavit dobré podmínky a pobídky pro takovéto transparentní rozhodování ve firmách. Měli bychom oceňování odměny pracovníků navázat na výkon společnosti. Výkon společnosti a odměna jsou provázané záležitosti. což není vždy eh, důsledně uplatňováno u manažerských funkcí. Často dochází k absurdním paradoxním situacím, kdy eh, firma, která bojuje o přežití, vyplácí obrovské bonusy svým eh, vedoucím pracovníkům. Takže firmy se sice vedou špatně, ale manažeři dostanou super bonusy. Takže i na tuto oblast nesmíme zapomenout eh, a musíme tam eh, vnést ten prvek spravedlnosti a vyhnout se tomuto mm, chování, které firmu může zásadně poškodit. Takže to je ode mě vše, pane předsedo, pro tuto chvíli. Myslím, že jsem nastínil ty nejdůležitější eh, priority v tomto návrhu pro dnešní diskuzi. A jsem si jist, Eh, že i kolegové se budou chtít vyjádřit. Naopak počítám s tím, že kolegové se vyjádří a těším se na to. Ještě bych upozornil, že 2. prosince máme plánované slyšení, a pak proběhne předložení návrhu zprávy a příští rok eh, budou předkládány pozměňovací návrhy. Až do února budeme mít čas, takže uvidíme, zda se nám do konce března podaří zprávu schválit. Nemáme tedy před sebou eh, příliš mnoho času, jak vidíte, a musíme tedy pracovat intenzivně. Chceme tedy postupovat rychle, na druhou stranu je potřeba vše probrat eh, důkladněji do hloubky a nezůstávat pouze na povrchu. Takže vážení kolegové, kromě těch eh, stanovených eh, dat, eh, kdy budeme tyto věci diskutovat tady, jsem vám plně k dispozici kdykoliv pro bilaterální jednání, můžeme to kdykoliv podrobně společně probrat v příštích týdnech a měsících. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní dám slovo panu Manu Pintovi, který přečte deklaraci paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, pane Koferaty, paní poslankyně Cecília Wikström mne poprosila, abych ji omluvil za její nepřítomnost na dnešním výboru, ale ona momentálně předsedá petičnímu výboru. A ona by si, si přeje i nadále spolupracovat s panem Koferatem a dalšími kolegy na tomto velmi důležitém tématu. Skupina ALD chce poskytnout konstruktivní údaje pro tuto debatu, která může být zásadní, může mít zásadní důležitost pro posílení ekonomiky, a pro to, abychom překonali hospodářskou krizi. Já bych tedy rád jménem paní poslankyně Vikstrémové přečet, to je tedy ta, to prohlášení, které já jsem přečetl jménem paní poslankyně Vikstrémové. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji, pane Duran. Uh, chtěl jsem jenom um, Mm, jak si zdát hold práci, kterou vedl pan Koferáty, e, za to, jak prezentoval ty výzvy, které jsou před námi a chci um, ujistit, ne, ujistit o naší podpoře. Já bych se chtěl ale jenom zmínit um, Mm, o, o tom, co se týká jaksi života s firem, společností v Evropě, protože my se přesouváme jaksi z firemního světa do finančního. Historicky eh, podnikatelé měli dlouhodobou vizi, chtěli budovat podnik mm, a majetek bohatství pro svoji rodinu, pro pra- zemi, pracovníky, životní prostředí ale celá tato vize se nyní přesouvá, posunuje, protože finanční instituce se zaměřují pouze na výnosy z investic a to má eh, mnohem krátkodobější dopad. Vidíme, že jsou tady konflikty zájmů, jsou přirozené, každý hmm, sehrává svoji roli, ale my chceme najít novou rovnováhu především pro drobné akcionáře a především pro všechny ty, kteří se toho účastní od pracovníků až po nejvyšší manažery, protože ty, ti konec konců to, ten, to, to bohatství tvoří. Je to tedy obrovské téma, je to zajímavé, je to jeden z hlavních témat 21. No, století, jak sladit Eh, krátkodobou a středně dobou vizi. Na okraji bych řekl, že to jenom ne, není jenom ekonomická záležitost, ale také politická. Pan Zvěvka, děkuji, předsedo. Jménem EPP eh, pan Tot je stínovým zpravodajem, bohužel tady ale není a mě požádal, abych prezentoval jeho poděkování panu Koferátemu zpravodaji a také mě požádal, abych ujistil pana Koferátyho, že naše politická frakce ho bude nadále podporovat v jeho snahách o dosažení rovnovážných, vyvážených výsledků, protože cíle, které tady máme, je tedy, jsou tedy silnější vazby mezi odměnou a výkonem. Vy mm, jste před chvílí hovořil stávajícím mm, postavení firmy, jejich zdraví a tyto věci nelze projednávat e, bez, jaksi odděleně. To ukázala krize. A já souhlasím, že rostoucí odměny e, členům řídících rád, představenstev, v situaci, kdy společnost je na tom stále hůř a hůř, to je neakceptovatelné. A poté také zdůrazňuje to, že cíle, který chceme dosáhnout touto směrnicí, tak jich lze dosáhnout také eh, aplikováním principu úspora plácení. V eh, původním návrhu jsou obsaženy prvky, které mohou mít negativní dopad na fungování evropských podniků a jejich dlouhodobou eh, ve fungování, což by mohlo snížit jejich konkurenceschopnost na globálním trhu mm, ustanovení, které dává minoritním akcionářům větší kontrolu nad transakcemi s mm, přidruženými podniky, by mohlo snížit ke, mm, mohlo vést ke zvýšení eh, podílu na rozhodování budoucnosti firmy, což by vedlo k lepší ochraně jejich práv. Pan Todd chce zdůraznit, že v některých členských zemích Evropské unie jsou již mm, existují některé právní nástroje, které umožňují nám zajistit, že tyto e, vazby existují a zajistují úroveň kontroly. Směrnice o Četnictví dále eh, se zabývá informacemi, které se poskytují akcionářům. Já chci vyjádřit víru, že společně se spravodajem a kolegy z našeho výboru zpravodaj bude schopen přijít s návrhem, který eliminuje stávající chyby a povede k větším mu bezpečí a jistotě na evropských trzích. Děkuji. Nyní dám slovo panu Hojerve z Evropské komise. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Doufám, že jednoho dne se uh, setkáme tváří tvář. Uh, Já bych chtěl prezentovat náš návrh a děkuji také za čas, který jste věnovali tomuto uh, důležitému legislativní, důležité legislativní úpravě, která byla přijata v Dubnu letošního roku. Než se budu věnovat tomu návrhu, tak myslím, že je užitečné ukázat pár e, slajdů, abyste si udělali představu o kontextu. Eh, to není eh, jak si nepřišlo z ničeho nic, to je legislativa, která byla vyvolána finanční krizí. Komise Mm, vedla konzultace o slabinách e, řízení velkých firm, které přispěly také k té krizi. E, pak v bankovní legislativa, která byla přijata v loňském roce, tak už tam je, jsou některá ustanovení o reformě řízení podniku. Jak víte, na začátku tohoto roku komise přijala sdělení o dlouhodobém financování ekonomiky to již mm, několik lidí řeklo. Jedna z konkrétních akcí bylo, byla revize směrnice o angažování akcionářů, tedy tlak na tento dlouhodobý um, přístup. Také chci obecně říci, že je jasné, že je velký zájem společnosti o tuto směrnici, že je celá řada přímých i nepřímých prvků, které již zpravodaj zmířil, eh, měl velký počet tedy zainteresovaných um, stran, které, no, osob, které se dotkne tato legislativa. Ehm, Dlouhodob, dlouhodobém financování má měl za cíl uvolnit více dlouhodobého financování dlouhodobých investic a snížit evropskou závislost na bankách a posílit náš kapitál, kapitálový trh, tedy financování na kapitálovém trhu. Nebudu o tom zacházet do detailu, ale je jasné, že eh, tedy i pro řízení podniků je, jsou tyto trhy velmi rele, velice relevantní. Hlavní zjištění z našich konzultací byla, jsou uvedena tady. Jednak to tady téměř, jak se tlačím do otevřených dveří, protože to už říkali mnozí, ne, nedostatečné dlouhodobé jaksi ownership a angažovanost uh, akcionářů. Všichni akcionáři jsou důležití, ale především velcí akcionáři, velké penzijní fondy, velké pojišťovny uh, jsou mnohem důležitější. Já tedy jako malý akcionář se stovkou akcí jsem třeba taky důležitý, ale co se týče dopadu, tak ti velcí akcionáři, eh, na tom bychom měli společně pracovat. A zjistili jsme, že tyto institucionální investoři, ty velké penzijní fondy, často mm, nesledovali dlouhodobou střednědobou hodnotu společnosti, do které investovali. Neměli dlouhodobé vztahy, které by mohly vyvolat pozitivní efekty a proto tam nebylo dostatečné zaměření na zlepšování té angažovanosti, dialogu a spolupráce s akcionáři. Další věc ve finanční krizi bylo, že institucionální investoři a manažeři aktiv dostatečně nekontrolovali manažery bank. A ty kroky, které vedly k tomu nadměrnému riziku, které nás tak znepokojuje také akcionáři obecně eh, ne, nebyly dostatečně tedy angažovanosti a e, obrat akcí v portfoliu nebyl dostatečný. Bylo to asi 72 72% starých bylo prodáno a nové byly nakoupeny ze strany těch manažerů aktiv, takže to není zase dlouhodobá angažovanost. Další věc eh, se týkala role eh, poradců, poradenských firm, které často radí velkým akcionářům, jak tedy jednat na eh, valných hromadách Mnoho firm na ně spolehá příliš. Pak tady byla otázka metodologie a také, co se děje v případě střetů zájmů v těchto firmách. A pak mm, velké problémy s odměnami vrcholových manažerů, jednak nedostatečná transparentnost, nebylo to jasné, srovnatelné, dostatečně komplexní, co teda bylo odměnou pro nejvyšší manažery a také možnost akcionářů to korigovat, dohlížet na ty odměny mm, nebyla dostatečná nebo neexistující. Takže ta vazba mezi e, výkonem a plat, mzdou nebyla jasná, nebyla dostatečná. Dále transakce s přidruženými e, stranami nedostatek informací, nedostatek eh, ochrany pro minoritní akcionáře. A pak o otázky problémů, mm, kontakty mezi akcionáři a firmami. Je obtížné pro společnost zjistit tedy, jak, kdo jsou akcionáři a je obtížné pro akcionáře vykonávat svá práva. Já jsem eh, vždy dával příklad toho, že když vlastním, dejme tomu, akcie firmy ve Francii a chci hlasovat s těmi dvěmi akciemi, které mám, tak musím do banky, banka pošle fax eh, do jiné banky a pak někde ten systém prostě nefunguje. Takže tady obrovská potřeba eh, ten řetěz, tu, tu vazbu mezi akcionáři a společností, do které investovali, nějak zlepšit. Samozřejmě dopad je takový, že kotované společnosti jsou pod krátkodobým tlakem. To znamená, že nesledují dlouhodobé záležitosti jako výzkum, vývoj, dlouhodobé projekce, eh, výsledku a podobně. Další věc, eh, akcionáři mají problém s výkonem svých práv, pokud není dostatečná angažovanost, akcionářů ve společnosti, pak je to ztráta potenciálu pro nás jako pro společnost. K těm návrhům. Hlavní prvky. Identifikace akcionářů je důležitá. Je důležitá, protože je tam tolik prostředníků v tom řetězci, který je dlouhý mezi tou firmou a akcionářem, což věci komplikuje samozřejmě. My jsme navrhli, aby firmy měly možnost mm, požádat svoji banku, první článek řetězy, se identifikovat své akcionáře. Máme určitou tedy představu, jak uvolnit ten tok informací v obou směrech. Prostředníci, banky, poradci, manažeři aktiv samozřejmě mají svoji roli, sehrávají svoji roli. Druhý bod. A pokud budu upřímný a já jsem upřímný, tak z ekonomického hlediska, z hlediska konkurenceschopnosti, toto je nejdůležitější část našeho návrhu. Týká se transparentnosti mezi institucionálními investory a manažery aktiv. To, ty institucionální investory jsou penzijní fondy, pojištěvny, které mají miliony, miliardy eh, veřejných peněz. Je tady samozřejmě absence těchto investorů institucionálních, co se týče dlouhodobých výhledů a závazků a není tam dostatečné motivace um, manažerů aktiv zaměřovat se na dlouhodobé výsledky jeden příklad. Pokud musíte každé tři měsíce informovat o svých výsledcích jako manažer aktiv, samozřejmě se budete zaměřovat na krátkodobý výhled a srovnávat se s eh, tržními indexy 6 eh, měsíců a v podstatě nebude uvažovat dlouhodobě. Takže my navrhujeme Eh, opatření na transparentnost, žádnou byrokracii, ukázat, ukazovat, co institucionální investor dělá, jaké jsou dlouhodobé strategie. Prokažte, že to také je eh, v souladu s vašimi dlouhodobými závazky. Jak zajistíte dlouhodobé výsledky aktiv? Také interakce mezi potenciálními investory a manažery aktiv, jak v dlouhodobém hlediska tedy budou jedna vzájmu investora. A na závěr žádáme manažery aktiv, aby informovali investory o řadě věcí. Jak spravují jejich peníze, jaký je obrat, jaké jsou náklady. Protože mnoho studií ukazuje, že ty náklady, i když to je nula celá něco, tak se to sečte a když máte důchod na 30 let, tak tento náklad má pro vás nakonec velice závažný dopad na váš důchod. Co se týče těch poradců, ty mají velký vliv na hlasování. A poslední věc, tento průmysl těch, těch poradců se probudil a vytvořovali eh, kodex chování. To, což je v pořádku, my jsme pro, nicméně se domníváme, že je potřeba několik, aby v evropské legislativě bylo několik základních principů. Dvě věci. Za prvé, větší otevřenost o tom, jak, eh, proč dospěli k svým doporučením o hlasování a jak řeší střety zájmu, protože tyto firmy nejenom radí o hlasování, ale také konzultují eh, firmami v řadě jiných věcí. Další blok je odměna. Již bylo řečeno, já uh, mohu jenom souhlasit s tím, co řekl zpravodaj, že ta odměna by měla zohledňovat dlouhodobé zájmy společnosti, což je nakonec také v zájmu akcionáře. V minulosti byly doporučení komise na zlepšení tohoto, ale ty dopady byly omezené, jak víme, to se přečteme v tisku. Takže je na čase, aby legislativa vstoupila do toho vývoje. My navrhujeme jednodu, co jednoduchého, jasného, dvě věci. Ex ante valná hromada akcionářů musí hlasovat o politice odměňování. Jak budeme platit vrcholový management v příštích třech letech? Jaká jsou měřítka, jaké jsou kritéria výkonu, maxima, jak to souvisí s těmi všemi důležitými nefinančními otázkami. To bude ex ante. Po roce Mm, bude krátká zpráva, kde se bude uvádět, co se stalo. Takže ex post, eh, minulý rok se stalo to a to. Tolik jsme zaplatili. To už je nejlepší praxe v řadě členských zemí. A myslím, že to můžeme extrapolovat na eh, zbytek společného trhu. To je v podstatě ta představa. Samozřejmě je tady, eh, jsou tady určité podrobnosti, ke kterým se můžeme vrátit později. Poslední bod Eh, transakce tedy s přidruženými, stra- eh, souvis- přidruženými stranami, já jsem se taky musel poučit, co to znamená. Znamená to, že velké firmy neprovádějí transakce jenom na volném trhu, ale také mezi eh, firmami a manažery, řediteli nebo rodinou, která vlastní většinu akcí, která si chce koupit od firmy budovu třeba. To je v pořádku, to je možné za předpokladu, že to samozřejmě bude za tržní cenu. Ale protože to je přidružená strana, tak to není vždy tak jisté. Jako minoritní akcionář je v mém zájmu, že aby tento typ transakcí probíhal uh, za ceny eh, obvykle v tržní ekonomice, protože jinak budou mé zájmy jaksi podkopány. Takže za prvé, jsou nedostatečné informace, mělo by být více informací, a za druhé je podpora větší transparentnosti. A pak je otázka, co budete dělat s důležitými transakcemi. No, to my navrhujeme. Zavedete um, hlasování na valné hromadě ohledně těchto velkých transakcí. To je otázka, to bude jak ante ex post. V raději to již je dost pokročilo a ukazuje se, že skutečně ďábel je tady v detailech. Budeme muset na tom pracovat, ale celkové principy jsou jasné. Měla by být větší transparentnost, více kontrol tohoto typu transakcí. Eh, kromě toho, my jsme teda každopádně máme prostředí lepší regulace, snažíme se ehm, zajišťovat zveřejňování informací. Některé pravidla jsou na základě dodržovat pravidla nebo vysvětlit jejich nedodržování. Pokud jsou závazná pravidla, je tady potřeba flexibility. Když mluvíte o řízení firm, tak je rozdíl, zda jste v Rakousku, Itálii nebo Dánsku, takže to je třeba řešit. Tím skončím. Giovanna Sikora, kterou moje kolegyně, tu jsem vám měl představit, ta je tady k dispozici. Na vaše otázky i já jsem k dispozici. Děkuji. Děkuji za velice dobře strukturovanou prezentaci. Já vás chci informovat, že vše bude k dispozici na webových stránkách, takže si budeme moci e, vše ještě podrobně promyslet. Are there any, any questions, comments? Chci se zeptat, zda má někdo nějaké dotazy. Paní Regner. Um, herzlichen... Děkuji mnohokrát za prezentaci. Vždy jste zdůrazňoval, a myslím si, že to je vlastně to nejdůležitější na tom přístupu, že nyní nejde o to, aby jsme cílili na krátkodobý zisk, ale že je důležité pro samotnou společnost, pro zaměstnance, pro spotřebitele, pro všechny, pro samotné podniky je důležité, aby podniky uh, své strategie eh, organizovali z dlouhodobého hlediska. Ale mám takovou otázku. Když říkáte, že v první řadě se musíme podívat na odměňování, na strukturu odměňování a na bonusy, to je samozřejmě důležité, protože pro každý podnik je to zásadní motor, ale na druhou stranu, když eh, budeme něco dělat pouze u akcionářů, kteří samozřejmě v první řadě mají zájem o to, aby dostali odpovídající podíl. Pokud mám akcie, tak mám samozřejmě zájem na tom, aby můj podíl byl co možná největší. A z tohoto pohledu je důležité posílit práva akcionářů, což je možná přístup, který se asi nebude líbit těm, kteří chtějí mít pouze krátkodobé zisky který hledí pouze na zisky v průběhu dalších dvou let a ne 20 let. Ale není, e, nezaměli jste se příliš na malou e, část. Mám tím na mysli, pokud chcete posílit práva akcionářů, tak jak to vypadá s ostatními zúčastněnými stranami? Vy jste tady hovořil o tom přístupu, který jste zvolili, to je pravda. Máme v Evropě samozřejmě velice odlišné struktury podniků, to je třeba také zohlednit, ale já mohu říct, jakožto zpravodajka pro uh, ženy v dozorčích a správních orgánech, chci říci, že někdy tento přístup compliance je vhodný, ale někdy ne. Někdy potřebujeme silnější nástroj. Takže se ptám, eh, jakým způsobem je možné toto zajistit, když posílíme práva akcionářů, jak tedy posílit i ty stakeholdery, zúčastněné strany, tedy zaměstnance, spotřebitele, všechny ty, kteří, eh, je, které je třeba zohlednit v, ohledně podniků podniků. A dále, jak to tedy vypadá s tím přístupem Comply Explain? Uh, thank you, Mr. Děkuji, nyní pan Foss. Um, ja, also zunächst auch noch... Děkuji, nejdříve eh, Děkuji mnohokrát za prezentaci. Mám takovou speciální otázku která se týká těch related party transaction, tedy transakce se zpřízněnou stranou. Eh, já se tedy ptám, to, co je tady v tom návrhu s tím zveřejňováním a tím nezávislým posudkem a tak dále, Nevede to opětovně k nárůstu byrokracie v konečném důsledku? Nyní, když se snažíme v rámci lepších právních předpisů dy, eh, byrokracii snižovat, eh, ne, povede to k tomu, že podnik bude neobratný v takovém případě, nebude schopen rychle reagovat na určité e, události, rychle ukončovat jisté postupy a dále. Pokud valné schromáždění bude spolu rozhodovat, jak to bude vypadat s podnikovými tajemstvími, které by pravděpodobně v takovém případě musela být zveřejněna. A dále když je vždy třeba zvát členy valného, valné hromady podniku eh, na různé akce. Eh, mám pocit, že to bude velmi nákladné a bude to zabírat mnoho času. A důležitá věc další, jak bude je možné, že to bude mít negativní dopad takováto věc na spolurozování ze ze strany zaměstnanců, pokud například valná hromada se nějak rozhodne a vůbec nezohlední na zaměstnance, na účast zaměstnanců na rozhodování o podniku. Děkuji. Děkuji, pan Lebreton. Děkuji, tento návrh změn je velmi zajímavý. Jde tady vlastně o to o tak trochu pozměnit kapitalismus a pokud to správně vidím, tak chceme tady finanční kapitalismus změnit na investiční kapitalismus, což je ovšem velice důležitý a obtížný úkol a zde třeba, Evropská unie dostala své odpovědnosti v této situaci. Globalizace nevyřeší vše. Evropská unie podporovala ultraliberální politiku, příliš umožnila eh, různě přesouvat kapitál a tím vlastně podpořila onen finanční kapitalismus, na který si nyní stěžujeme, že vede k excesům. Ta čísla, která máme, 72% akcí se každý rok prodává, to je samozřejmě strašné číslo. Pokud bychom měli skutečně být důslední, tak bychom neměli se snažit porazit hlavu zdí. Tady dochází k tomu, že jsou oslabovány státy a pan zástupce komise dnes řekl, že je třeba snižovat byrokracii. A já jsem viděl, že snižování byrokracie ovšem vždy v sobě ne nese riziko i snižování ochrany. Ale Evropská unie, má pocit, není schopná posílit státy tak, aby byly silnější vůči trhům, naopak stály e, oslabuje, což vede k tomu, že podniky si mohou dělat, co chtějí a jde to na úkor občanů. Evropská unie se tady chová jako požárník, hasič, kteří sám požár nejdříve založí a pak se ho snaží nějak uhasit. Thank you very much. Děkuji. Požádám pana Hojera, aby na položené otázky zareagoval. Ano, zodpovíme ty otázky společně. Nejprve tomu, co říkala paní Regner, tedy posílení akcionářů. Zda je to moudré, zda vlastně dosáhneme opaku než eh, toho, o co usilujeme. Tak my jsme k tomu samozřejmě vedli konzultaci a hovořili jsme především s velkými akcionáři. A tam panuje velký smysl pro odpovědnost u těchto lidí, kteří řídí velké pojišťovny, penzijní fondy, u lidí tedy, kteří řídí peníze naším jménem a ti si uvědomují, že není možné pokračovat v současné situaci. Druhá věc, stále více je investorů typu ESG, kteří řeší otázky korporátního řízení a odpovědnosti, sociální odpovědnosti. Řada z nich si uvědomuje, že nejde skutečně jenom o peníze, ale i o dlouhodobý výhled, že je potřeba zohlednit i prvky ESG při řízení a správě společnosti. To jsou tedy organizace, s nimiž jsme hovořili, o kterých tady hovoříme. A musím také říci, že v řadě členských států to, že se dává akcionářům více odpovědnosti, to už je běžnou záležitostí. Například u nás v Nizozemsku to přináší velice příznivé výsledky a tak chceme v této cestě pokračovat. A v současném nastavení se nám, myslím, ani žádná jiná alternativa nenabízí. Teď ten koncept comply and explain, dodržuj a vysvětli. Říkáte, že to nevždycky funguje. Mm, máte pravdu, ale právě proto jsou tam ty dvě složky, comply i explain. Komise schválila doporučení v dubnu letošního roku, kde se věnuje té stránce explain, vysvětli, protože eh, řada firm říká, eh, my nemůžeme dodržet a splnit eh, ale můžeme tedy vysvětlit, a ta komise vysvětluje ve svém doporučení, že takový přístup je možné, ale pak je potřeba vysvětlit ty alternativy, které se firma volí, pro jak dlouho si je volí, s jakými dlouhodobými cíly, zda volí opt-out z legislativy takže k tomuto eh, jsme již vydali to doporučení a členské státy eh, nás budou informovat zpětně eh, o tom, jak se to podařilo zavést. Ale je to taková nezávazná vlastně legislativa. Teď k, pokud jde o tu transakci přízněných stran, to byla další vaše otázka. Já tady nechci zabíhat do podrobností, protože to skutečně je věc dosti odborná, technická ale myslím si, že už jsem řekl předtím, že si uvědomujeme, že musíme být opatrní, abychom příliš situaci neskomplikovali, abychom neskomplikovali a nepostavili proti sobě komerční zájmy a zájmy um, odvětví průmyslu a nevytvořili přílišnou byrokracii. Takže tady musíme být opravdu opatrní při eh, řešení Nicméně naším cílem je věc, na které se asi všichni shodneme, a to, že minoritní akcionáři by neměli trpět za to, že někdo uvnitř eh, firmy eh, vede transakce jakožto zpřízněná eh, strana. Takže ten cíl je, myslím, jasný a velice důležitý, jakým způsobem nastavit správnou transparentnost a správnou rovnováhu mezi transparentností a určitou eh, mírnou zátěží. To je komplikovaná věc, eh, kterou se snažíme teď řešit. A poslední věc, teď nevím, jestli eh, jsem dobře porozuměl té poslední otázce, ale řeknu to svými slovy. My se snažíme, mm, nebo nesnažíme se měnit kapitalismu za podstatu celé společnosti. My se snažíme řešit určité slabé stránky, na které jsme narazili Snažíme se zatlačit na tyto oblasti. Krátkodobě se na ně soustředíme, abychom dosáhli nějakého dlouhodobého přínosu. A nejde nám jenom o ta tvrdá čísla, ale jde nám také o ducha eh, toho přístupu. Chceme vzít v potaz ekologické, společenské aspekty, dlouhodobou udržitelnost, všechny zainteresované hráče, ať ať už se jedná o 50% nebo 72%, to není až tak relevantní, si myslím. A pane předsedo, na závěr bych chtěl říci, že vím, že i Evropský parlament má velký zájem o politiku odměňování, často čteme tyto věci v médiích, že se vyplácejí obrovské bonusy a platy a tak dále, ale mohu zdůraznit a říci, že tou nejdůležitější věcí pro nás je, aby vztah mezi velkými institucionálními investory a správci aktiv byl správně nastaven, protože to je v dlouhodobém zájmu našich společností. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za vaši reakci. Během této důležité diskuze eh, jsme nabrali poněkud spoždění, takže pokud budou poslanci souhlasit, tak, eh, tak jak velí tradice v našem výboru, eh, bylo by dobré hlasovat v předem stanovenou dobu. Takže jestli laskavě dovolíte, vážení kolegové, přeskočíme teď na okamžik bod 2 na programu jednání, což je prezentace komise na téma postupů kodifikace a přepracování. A přistoupíme rovnou k hlasování. Začneme bodem číslo 13 na programu jednání. Předávám slovo paní zpravodajce, paní Hautala. Yeah, thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o velice snadnou zprávu, nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, mohou tedy doporučit našemu výboru, aby vyjádřil s tímto návrhem souhlas. Thank you very much. Děkuji vám. Takže jsme u bodu 13 a musíme hlasovat elektronicky, tak jsem byl informován. Poprosím vás tedy, abyste si připravili hlasovací karty. Vložte je do hlasovacího zařízení. So, uh, the recommendation of the rapporteur Paní zpravodajka nám doporučuje schválit tento návrh. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování. Tento návrh byl přijat. 20 odevzdaných hlasů, 18 pro, dva proti, nikdo se nezdržel. Uh, we go to... Dostáváme se tedy k bodu 14 programu jednání. Zde jsem zpravodajem já. Chtěl bych pouze říci, že Hákská úmluva z roku 2005 o dohodách o volbě soudů je dohodou či úmluvou, která se týká mezinárodního práva, týká se výhradní volby soudu v občanských a obchodních záležitostech. Účelem této úmluvy je eh, vlastně dosáhnout téhož, co žádá článek 25 přepracovaného nařízení Brusel 1 na evropské úrovni. Rozšířené používání této úmluvy zajistí větší právní jistotu pro mezinárodní výlučnou volbu soudu a posílí tak také obchody mezi účastnickými státy. Zatím ratifikovalo umluvu pouze Mexiko, ale schvalování probíhá také v Evropské unii a Spojených státech. Navrhuji, aby Evropský parlament vyjádřil souhlas s rozhodnutím o Rady s rozhodním rady, kterým se tato úmluva ratifikuje. Chci se zeptat, zda se chce ještě někdo k této věci vyjádřit, než přistoupím k hlasování. Nikdo v tom případě otevírám hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Návrh je přijat, 20 odevzdaných hlasů, 18 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Postupujeme dále k bodu číslo 15 až 28. nímž se může vyjádřit pan zpravodaj Andrej Duda souhrně. Do we have Mr. Duda? Máme tady pana Dudu. If there is no object... Pokud tedy nikdo nemá žádnou námitku, můžeme hlasovat an blok. Zahajuji hlasování. Everybody voted. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. 21. odevzdaných hlasů, 19 pro, dva poslanci se zdrželi, nikdo nehlasoval proti. Vše je tedy schváleno. Eh, Dostáváme se nyní k bodu číslo 41, což je schválení návrhu stanoviska v podobě dopisu. Jde o žádost petici číslo 1784 eh, lomeno 2013. Je to žádost podaná panem Gilbertim a týká se zneužití evropského zatykacího rozkazu Návrh dopisu vám byl rozeslán. Takže pokud nemá nikdo námitek, můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Stačí hlasovat zvednutím ruky, pokud souhlasíte, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Dva poslanci se zdrželi. Takže návrh byl přijat. Uh, by special request. Na zvláštní žádost přistoupíme k hlasování o bodu 32. Kde dal slovo paní Geringer? Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bym eh, představit państwu. Já bych eh, chtěla předložit eh, zprávu, která se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady a pozměňuje nařízení 861 z roku 2007 kterým se stanoví evropské řízení o drobných nárocích a také nařízení 1896 lomeno 2006 z 2006, jimž se stanoví řízení o evropském platebním rozkazu. Já už jsem předložila pracovní dokument Dostali jste ho a nyní bych chtěla předložit návrh své zprávy. Obecně se domnívám, že tento návrh, nebo respektive návrh předložený Evropskou komisí je velice kvalitní. Já jsem tudíž předložila jenom několik málo pozměňovacích návrhů, abych ještě dále původní návrh zkonkrétnila. Nejdříve k celkovému kontextu. Ekonomická krize v Evropě znamená, že začíná docházet E, ke zlepšování v oblasti efektivity legislativy. Dochází k lepšímu podporování ekonomických aspektů fungování společností a pozměňovací návrhy k tomuto návrhu, které se týkají řízení o drobných nárocích, e, mají dále efektivitu posílit. Já bych si dovolila zmínit teď několik čísel která se týkají současného využívání tohoto právního nástroje, který byl implementován v roce 2007. Tento návrh je funkční, řízení funguje, bohužel nikoli v uspokojivým způsobem, protože eh, ten limit je příliš nízký, je to 2000 eur. A celé řízení, tedy eh, spotřebitelé považují za příliš zdlouhavé, časově náročné a konkrétně vlastně mm, nedostatečně reaguje na probíhající technologický pokrok. Také ne všechna ustanovení tohoto nařízení byla úplně jasná. Podle analýz Evropské komise pouze 12 respondentů si bylo vědomo toho, že vůbec tento nástroj existuje. Pouze 1% respondentů uvedlo, že toto řízení skutečně využilo. To, co by dále mohlo podpořit větší využívání tohoto nástroje v případě přeshraničních eh, případů, je možnost vést celé eh, řízení písemně, aniž by bylo nutné skutečně dorazit k soudu a aniž by bylo nutné využívat eh, zvláštních služeb. To znamená, že respondenti uvedli, že by rádi měli přístup k řízení online a také by byli rádi, kdyby ho mohli vést ve svém rodném jazyce. To byly záležitosti, které uváděli jako nejdůležitější pro to, aby tohoto řízení využili. A byl to tedy průzkum, který provedla Evropská komise. Co si z toho bereme jako závěr? Tak za prvé je potřeba rozšířit aplikaci tohoto nařízení také na vyšší nároky, to znamená zvýšit ten limit až na 10 000 eur ve srovnání s tím současným Prahem 2 000 eur. A to v přeshraničních případech. A nehovořím pouze o individuálních eh, spotřebitelech, ale také o malých a středních podnicích, které tím pádem rovněž mohou předkládat své nároky. Jde nám také o rozšíření definice přeshraničních případů, tak aby bylo možné eh, více využívat elektronických prostředků komunikace, například při doručování dokumentů. Soud by měl mít povinnost používat videokonferencí a jiných eh, forem elektronické komunikace a komunikace na dálku pro usnadnění celého řízení v rámci všech jeho fází Bohužel ne všechny soudy jsou dnes dostatečně vybaveny tak, aby takovéto vedení řízení umožnili. Nicméně já si myslím, že tato povinnost by měla vstoupit v platnost až dva roky poté, co nabide toto nařízení účinnosti. Pak je tady důležitá další věc a to, že zajistíme maximální eh, práh a limit pro soudní poplatky, protože často u drobných nároků jsou soudní poplatky nakonec tak vysoké, že se vůbec nevyplatí do řízení jít. Soudní poplatky jsou často vyšší než samotná výše nároku. Pak je tady další důležitá věc. A to, že navrhujeme, aby soudní poplatky mohly být hrazeny opět na dálku. V řadě zemí ovšem musíte soudní poplatky uhradit přímo na místě, přímo v budově soudu. To znamená, že přijdete k soudu, zakoupíte se tam kolek a tímto způsobem zaplatíte, ale ono je důležité, aby bylo možné uhradit soudní poplatky například eh, bankovní kartou nebo bankovním převodem. Takže je potřeba omezit jednak eh, samotné eh, náklady a omezit také požadavky například na překlad, eh, a to pouze na přílohu D, protože není potřeba překládat celou složku pro pochopení podstaty soudního usnesení. To je tedy opatření, které by mělo vést k dalšímu snížení nákladů. Podle analýz, které si provedla Evropská komise, se ukazuje, že nároky od 2 do 10 tisíc eur představují zhruba 30 celkového počtu pohledávek, které vznikají v přeshraničních sporech. Jedna pětina individuálních pohledávek a nároků, které podávají spotřebitelé, rovněž překračuje tu prahovou hodnotu 2000 eur. A kromě toho je tady ještě další úprava, další změna, kterou bych si dovolila navrhnout. Jde o to, že Evropská komise navrhla limit pro požadavek, aby se skutečně odehrálo soudní řízení. Já to vysvětlím. Řízení o drobných nárocích obecně probíhá písemně, ale soud, který odpovídá za dané řízení, pokud shledá, že není možné vydat usnesení na základě písemných důkazů, které předložily obě strany sporu, anebo pokud jedna ze stran požádá o vedení řízení, tak musí být takové řízení formálně provedeno. Evropská komise navrhla limit 2000 eur, který by se takovýchto případů týkal za předpokladu, že tedy jedna ze stran požádá o formální vedení řízení. Já bych navrhovala, aby tento limit byl navýšen na 5000 eur. A to za podmínky, že obě strany budou souhlasit s touto žádostí a pokud je také možné prokázat, že skutečně není možné dosáhnout dobrého výsledku pouze na základě předložených písemných důkazů. Takže to je ten nový limit, který navrhuji 5000 eur. Dále bych chtěla říci, že jsem velkým eh, fanouškem těchto eh, nových ustanovení tohoto nového nařízení, neboť se domnívám, že bude opravdu velice efektivní. Nicméně nebude platit eh, v celé Evropské unii, protože hovoříme o pozměňovacích návrzích, které se navrhují pro již existující nařízení, kam nespadá Irsko, Spojené království a Dánsko. Tyto země se neúčastní. Takže eh, tím jsem zmínila zeměpisnou působnost tohoto nařízení. To je v podstatě ode mě vše, jenom ještě jednu poznámku k maximálnímu eh, limitu pro soudní poplatky. Domnívám se, že soudní poplatky by neměly překročit 10 hodnoty samotného nároku. Jedině tak můžeme zajistit, eh, že má smysl do řízení eh, jít. Zapracovala jsem sem také doporučení členským státům, kde hovořím o možnosti zrušit veškeré soudní poplatky v případě, že nárok je podán osobou, která pobírá minimální mzdu v daném členském státě. To je tedy ode mě vše. Moje zpráva je dnes k dispozici pouze anglicky a obsahuje všechny uvedené návrhy a já se těším na vaše vyjádření a dotazy. Thank you very much. Děkuji. Já chci dodat jednu informaci. Lhůta pro pozměňovací návrhy k této zprávě je listopad 27. listopadu Prosím, vezměte to na vědomí. Nějaké přihlášky do diskuse? Pan Raděv. Děkuji, pane předsedo, vážní kolegové. Já chci poděkovat paní zpravodajce za její prezentaci souhlasím s většinou jejich návrhů. Základní prvky návrhu Evropské komise se nezměnily. Tímto způsobem se jistě zlepší přístup ke spravedlnosti, především co se týče malých a středních podniků. Drobné pohledávky jsou mimo regulaci a Mm. No, díky tomu to bude mít větší počet věřitelů, přístup k soudům, což povzbudí pohyb kapitálu, což uh, mm, může podpořit pohyb kapitálu. Zvýšením Prahu eh, ze dvou na pět tisíc euro Toto sníží procedurální náklady a je nutné zajistit, aby procedurální práva stran byla zajištěna. Další věc, omezování metod pladeb, navrhuje jenom jednu možnost, buď bankovní transfer nebo platební kreditní karta. To vytvoří problémy pro občany. Je lepší mít větší možnosti pladeb, pokud někdo nemá kreditní kartu. To je jediná možnost, kterou, která je eh, povolena, tak samozřejmě jak zaplatí. Je tedy možnost prostě rozšířit lhůtu no, metody pladeb. Eh, stejně jako jiné lhůty byly prodlouženy. Ja, zunächst auch einmal von meiner Seite recht herzlichen Dank. Ähm, ich habe zunächst... Děkuji nejdříve Protože jsem se ještě příliš intenzivně tímto nezabýval, bych se chtěl zeptat, je to celé nějaký opční nástroj. Je to tedy možnost, jak to udělat. Nemusí mít touto cestou, mohu jít e, eh, být také běžnou právní cestou. A nebo je to něco, co mě zavazuje jít touto cestou, pokud mám tedy nárok do desi, výše 10 tisíce eur. To by byla jedna otázka. A další otázka. Pokud je to opční nástroj, tak si myslím, že je to vhodné. Ale myslím si, že běžná cesta do výše nároku 10 000 eur by byla někdy mnoho, myslím, mnohem bezpečnější, protože pro mnohé 10 tisíc eur již není žádný drobný nárok. A tady je otázka důvěry do takzvaně elektronického postupu. Zda ji takováto osoba má, či zda nemá pocit, že by byla lépe zastoupena přímo u soudu, u soudního řízení. A další otázka se týká jazyka. Když nyní například chci e, si nárokovat něco ve Finsku, jsem povinen to učinit ve Finsku, ve finštině. A to proto, protože veškerá, eh, veškeré soudní řády vždy říkají, že jazyk soudního řízení je vždy jazyk té, té či oné země. Takže tady to je pro mě taková velká otázka. A co se týče těch videokonferencí, o kterých se hovořilo, i zde se objevuje otázka, zda z hlediska procesního práva je možné to ve všech členských státech takto zajistit. Momentálně to není vůbec nic běžného, takže by bylo pravděpodobně nutné upravit procesní řády jednotlivých soudů. A jak to vypadá s technickými předpoklady? A co se stane, pokud například dojde k přerušení spojení na videokonferenci? A jak to bude vypadat s hlůtami či z důvody pro omluvení, pokud někdo ne eh, nedorazí na takovou tu videokonferenci, ale soudce na ní připraví. Já vím, že zacházím velmi daleko, ale myslím si, že je důležité eh, se zamyslet i nad veškerými možnými dopady. A co, co právě řekl kolega Raděv? Týkalo se to těch poplatků a také těch transferů eh, z kreditních karet, těch převodů. I zde si myslím, že v jednotlivých členských státech máme, eh, platí různé předpisy pro poplatky za určité typy řízení a postupu. A tady se ptám, může to mít potom nějaké dopady právě na tuto oblast? Já vím, že zasahuji velice daleko, jsou to procesní otázky, které z toho vyplývají, ale e, myslím si, že je to důležité a ptám se skutečně, jako to je první otázka, mám, jsme povinni jít touto cestou, nebo je to pouze možnost, opční nástroj, takže já si mohu zvážit, zda půjdu tuto, touto cestou či cestou běžnou. Děkuji a nyní má slovo pan Víland. Ne, takže pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál eh, paní zpravodajce za tuto zprávu. Jistě to nebylo jednoduché, ale přistoupila k ní velmi efektivně. A chtěl bych podotknout toto. Tento návrh komise přichází jistě ve vhodný okamžik pro podniky, neboť i zde eh, existují přeshraniční požadavky a nároky. To celé bude mít dopad na rychlost zpracování jednotlivých řízení a povede to k jasnému zjednodušení, pokud celé se bude odvíjet e, písemnou cestou. Bude to znamenat také velké zjednodušení pro soudy samotné. A rád bych podotkl ještě jednu věc a tedy prosím paní zpravodajku, aby mi zodpověděla následující otázku. Jak to vypadá s možností navýšit tu eh, nejvyšší hodnotu nároku pro malé a střední podniky, protože podniky mají většinou nároky ve vyšší hodnotě než osoby. Tady bych pomýšlel například na částku 15 tisíc eur. A kolega také se ptal na to, zda to bude povinné, či zda to bude opční nástroj. Já si myslím, že text v jeho současné podobě eh, v sobě má již dostatečné záruky, a je třeba samozřejmě chránit práva těch, kteří zvolí tento přístup, toto řízení. Například, když by se jednalo o hodnotu sporu ve výši 15 000 eur či 5 000 eur, v obou případech si myslím by bylo vhodné zajistit možnost i ústního jednání, tak aby byla chráněna práva sporných stran. Eh, to souvisí s problémem, který zde máme velice často, a totiž, jak předávat informace ve veřejném prostoru, tak abychom zajistili, že takovéto zjednodušené řízení bude skutečně uplatňováno. Neboť je jasné, že nejdříve je třeba, aby vešlo v povědomí, že takováto možnost zjednodušeného řízení v případě drobných nároků existuje. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Marino Pinto. Děkuji, pane předsedo. Než začnu, tak bych chtěl potrhnout veškeré ty pochyby, které zde vyjádřil kolega Axel Foss. Já s ním plně souhlasím. Myslím, že je důležité, abychom na to obdrželi jasnou odpověď. A pak chci upozornit na jeden bod, proto, protože si myslím, že je velmi důležitý. Jedná se o soudní důstojnost či důstojnost soudu a soudní okrady. To nemůže pouze závislet na ekonomické hodnotě sporu. Ty drobné nároky, nároky drobné ekonomické hodnoty, které jdou k soudu, mělo by se k ním přistupovat se stejnou důstojností, jak se přistupuje k velkým hodnotám. To znamená, že zjednodušení, extrémní zjednodušení řízení by v podstatě mohlo jak si udělit těmto nárokům statut jakési soudní právní minority a také jakýsi statut toho, že sporné strany nejsou důležitost, důležité. Například v oblasti drobných nároků eh, říkáme, že není třeba, aby eh, si lidé brali advokáta. Proč? Protože advokát ale přeci není pouze jakýsi ekonomický agent, nejsou to pouze dodatečné náklady, ale advokát přeci má také důležitou úlohu v zajištění rovnosti stran u soudu strany, které jsou zastoupeny advokátem, mají zajištěno větší rovnost u soudu a soudce. Strany, které nejsou zastoupeny advokátem. či pokud je strana, pouze jedna strana zastoupena advokátem, tak tady není zajištěna rovnost stran u soudu a velmi často pak dochází k tomu, že nedastoupená strana má menší ochranu v rámci zajištění jejich práv. Tedy mám strach, aby tady nedošlo k tomu, že eh, takovéto nároky eh, budou jaksi marginalizovány a já si myslím, že i když se jedná o drobný nárok, tak by bylo třeba, aby strany byly zastoupeny advokádem. A Evropská unie by měla zajistit, aby veškeré podniky, veškerý občané nezávisle na jejich ekonomické cíle a právě v případě, kdy nejsou ekonomicky silní, unie by měla zajistit, aby takový to občan či podnik si mohl vzít advokáta tak, aby měl dostatečnou právní ochranu pomocí systému eh, skutečně oficiálního zastoupení a ochrany takovýchto nároků. Děkuji, pan Víland si přeje vystoupit, prosím. Ano, já jsem se teď tedy skutečně přihlásil. Myslím si, že toto je důležitý stavební kámen Pomalé právo je špatné právo a je důležité, abychom urychlili věci. Ale pouze omezeně jde o to, jde o otázku advokát ano či ne. Máme tady celou řadu pravidel úprav v členských státech, která říkají, kdy je nutné si vzít advokáta, kdy člověk má nárok na advokáta a kdy, pokud si ho nemůže dovolit, Ehm, například v mé zemi se to pak znamená, že takový člověk, který se nemůže dovolit, si může požádat o takzvanou procesní pomoc, a to dokonce i v oblasti, když má nějaký podnik či je živnostníkem. Pokud bychom se věnovali pouze této otázce advokáta, tak se velmi často dostaneme do, do zavádějících debat. Nám jde přeci o to, abychom zrychli řízení. A v nejlepším případě je tomu tak, že přeci dodavatel dodává a klient platí. Ten horší případ nastává v případě, kdy si klient něco objedná, dodavatel dodá zboží a zákazník si, si přeje zaplatit, ale nemůže zaplatit. To je ten takzvaný dobrý dlužník. A já si myslím, že ten by měl být ve středu naší pozornosti. Za jakých předpokladů eh, zajistím to, že pokud takovýto dlužník nepopírá, že tam ten závazek je, jak tedy zajistím to, že ten věřitel bude mít v ruce takový titul, který skutečně bude vykonán, aby nedocházelo k promlčování. Toto je třeba rychle zajistit Musí to být řízení, které bude rychlé, předhraniční a nebude drahé. Není to otázka eh, advokát ano či ne, o to vůbec nejde. Jde o to, jakým způsobem zajistím, aby ten titul byl rychle vykonatelný, kde já jako věřitel mohu říci, jsem vděčný za to, můj dlužníku, že chceš zaplatit, ale bohužel nemůžeš, že tedy eh, nepopíráš ten nárok, ale nyní tady ten titul je a jak společně tedy zajistíme, aby si to mohl například splatit ve splávkách. Nejhorší případ je, když zákazník zaplatit nechce, i když může který nechce zaplatit. To je ten, který nechce zaplatit, protože prot, prot, i když může, ten bude se vždycky snažit jít spornou cestou, oddalovat, oddalovat různými způsoby, využít vše, proto aby ten titul nebyl vykonán. vykonán. V takovémto případě si myslím, bychom se měli mít na pozoru, protože to souvislí s celou řadou těch problémů, o kterých hovořil můj předřečník a kolega Foss. Já si myslím, nejdříve nám musí jít o to, jak pomoci těm stranám, které mají dobrou vůli, pomoci jim, abychom jim zajistili rychlé přeshraniční právo. To je naše zásadní otázka. A u těch ostatních věcí, tedy advokát ano či ne, tady rychle eh, se objeví pod otázky, jak pomohu věřiteli, dám mu tedy tu pom- pomoc eh, na to, aby si mohl vzít advokáta a tak dále. Ale pozor, tady z toho by mohly vyvstat velké náklady pro členské státy a mám pocit, že tak trochu přestřelujeme, abych to takto naformuloval protože nevíme, kam až by to mohlo zajít. My bychom se měli soustředit na ten jasný případ, kdy dlužník zaplatit chce, ale nemůže a tady zajistit jednoduché řízení, jednoduchý postup. Myslím si, že u těch obtížných případů tam bude velice obtížné zajistit něco jasného. Děkuji a nyní má slovo Paulo Bruni za předsednictví. Prezidente, buongiorno. Děkuji. Já chci navázat na to, co řekl zpravodaj a mm, poskytnout aktuální informace o situaci, co se týče předsednictví. Nebudu zacházet do podrobností, protože, jak víte, tak Rada na tom textu stále pracuje a naším záměrem je um, dát kompromisní test korepéru příští týden s tím, že um, bychom měli um, toto považovat za prioritu v našem předsednictví. Pan Lando, když prezentoval náš program výboru, tak opakoval, že to je, to je nástroj, který má implementaci mm, judikatury snazší, rozhodnutí snazší v celém EU. Takže užitečnost toho nástroje není jenom garantovat rychlost a pružnost, ale má nepřímý efekt snížení pracovní zátěže soudů, které v mnoha členských zemích jsou zatíženy eh, velkým počtem drobných případů. Že tento návrh, který Um, rada intenzivně projednávala, obsahuje významné prvky a já budu stručný. Abych navázal na některé návrhy kolegů, otázky v používání technologií jsou velmi důležité a my v radě se na to díváme poměrně eh, příznivě v tom smyslu, že to pomáhá organizovat případy a urychlit to. Není to otázka e, snah tedy vzdálit e, tu danou osobu od soudce. Subjekt. Ne, ne, e, nikoli, nemá to eliminovat možnost setkat se se soudcem. To je důležité. Také chci zdůrazní ten problém, o kterém hovořil pan Marino Pinto, totiž eh, potřeba dát ehm, jaksi důstojnost všem ehm, případům rozhodnutím, nejenom těm velkým. A tato regulace i toto usnadní. Jako předsednictví máme velký zájem o, o zachování otevřené diskuse s parlamentem a já jsem s potěšením vyslechl komentář zpravodaje. A opakuji, co se týče načasování, tak e, vám s potěšením mohu informovat, že na tom pracujeme velice intenzivně e, s cílem konsolidovat konsensus a s e, ohledem na prosincovou radu 2014. Postoj rady je samozřejmě politicky konsolidovaný. Nebudu zacházet tady do detailů, to nemohu. Dokud nebude text, tak by to bylo předčasné. Ale dovolte mi určitý optimismus, protože myslím, že jdeme správným směrem. Děkuji. Jako další má slovo Jacek Garska z komise. Prosím, mluvte trošičku stručněji, protože jsme poměrně pozadu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za tento návrh, který vítáme. A vítáme ty návrhy obsažené v na, eh, tam. Domnívám se, že stojí za to připomenout, že toto je eh, možný postup, který nevylučuje národní postupy má to urychlit přeshraniční řízení. Týká se to přeshraničních řízení a i nadále se jich bude týkat. A má to otevřít přístup ke spravedlnosti s jednodušením a snížením nákladů. Proto, že tento eh, postup již platí pět let, nikdy jsme neměli stížnosti, že by nepost tento postup nepostupoval dostatečné garance stranám. V našem návrhu tyto garance ještě zvyšujeme. Věříme tedy, že to je moderní postup, moderní procedura a i občané ji mají a podniky ji mají mít k dispozici. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že máte slovo, madam. Děkuji. Paní, děkuji pane předsedo, děkuji také všem, kteří vystoupili v rozpravě. Část eh, obav a poznámek byla již zodpovězena ze strany Evropské komise. Myslím si, že v první řadě jde o to, abychom měli lepší nástroj, který mimo jiné sebou přinese i to, že řízení, která v členských zemích již existují, budou existovat i nadále. Tato nová možnost je pouze možností. Nám jde zejména o to, že mnoho lidí vůbec eh, své drobné nároky neuplatňuje, protože mají pocit, že to nemá smysl nebo že je to příliš složité. A takovýmto lidem chceme poskytnout vhodný nástroj. Nám jde zejména o zajištění právní jistoty, což je velice důležité pro fyzické osoby, ale také pro podniky. Chceme vytvořit dobré řízení. A nyní eh, obecně k, nazí, k nařízení nemohu hovořit o všech detailech, ale prosím vás, pročtěte si tento dokument pečlivě a podívejte se také na to, jakým způsobem zajistit náš cíl. Máme k dispozici i nové technologie a tady si myslím, že je možné dospět k dobrému řešení. Návrhy komise podle mého názoru převezmu s drobnými změnami. A nyní hodnocení dopadu na vytváření legislativy a na náklady. Já si myslím, že toto hodnocení bylo Evropskou komisí provedeno velice dobře. Apeluji tedy na vás, abyste se skutečně dobře seznámili s tímto textem a abyste, pokud budete mít nějaké vylepšení, abyste se nám neobrátili a předložili pozměňovací návrh.

Italské předsednictví se také velice silně angažovalo v této věci a nyní mám na mysli zejména časový harmonogram a jde mi o to, že bychom možná mohli zkrátit tu lhůtu na 27.11., že by to tedy by byla lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů a na začátku prosince už budeme mít k dispozici postoj rady a já doufám, že náš postoj a postoj rady nebude příliš daleko od sebe. Děkuji. Uzavíráme tedy tímto tento bod a postupujeme dále. Dostáváme se k přeskočenému bodu číslo 12 a tady předám slovo Evropské komisi panu Viktoru Solověčikovi, aby nás informoval o postupu kodifikace a přepracování. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za možnost eh, stručně vysvětlit legislativní postupy kodifikace a přepracování. Jak víte, tak unijní legislativa se často pozměňuje a někdy eh, se nakumulují pozměnění a ten text eh, už není příliš srozumitelný. Takže pak používáme postupy kodifikace a přepracování, abychom právní text zjednodušili a abychom ho Eh, projasnili a zpřístupnili. Pravidla u dvou postupů jsou stanovená dvěma eh, konkrétními meziinstitucionálními dohodami z roku 1994 a následně z roku 2001. Nejprve se podívejme na kodifikaci. Kodifikace je postup, jímž se nahrazuje jediný eh, právní akt, který platí a který byl pozměněn jednou či vícekrát a kodifikace neobsahuje žádné podstatné změny v textu. Předchozí akty, které jsou kodifikovány, jsou zrušeny. Základním rysem je to, že nedochází k žádným zásadním změnám. Kodifikace tedy eh, vlastně vždy využívá trois constant a eh, uplatňují se pouze drobné změny, pokud nemění podstatu textu. Toto vše se potvrzuje v každém případě skupinou, kde se účastní právní služba parlamentu, rady a Evropské komise. Ti to prověřují návrh, který předkládá komise a potvrzují, že skutečně mm, je podle pravidel kodifikace. Tento postup tedy odpovídá vlastně normálnímu legislativnímu postupu, běžnému legislativnímu postupu a všechny instituce musí respektovat skutečnost, že nový text nesmí obsahovat žádné zásadní změny. Teď o co jde při přepracování? To je jiný legislativní postup, protože eh, kombinuje vlastně pozměnění a kodifikaci. Eh, to znamená, v jednom přepracovaném textu dochází ke třem zásahům, pokud jde o ten původní právní akt. To znamená, nejprve se zavádí zásadní pozměnění do textu, za druhé dochází ke kodifikaci nezměněných eh, ustanovených ustanovení původní legislativy a za třetí dochází ke zrušení předchozích aktů a jejich nahrazení novým právním aktem. Legislativní návrh přepracování eh, musí eh, jasně označovat nově provedené eh, změny, nově vložené odstavce, články a úvodní ustanovení a ty se většinou jakoby zašeďují aby byly viditelné. I tyto návrhy vždy skonzultují zástupce tří právních služeb a následně osvědčí, že text, který předkládá komise, neobsahuje skutečně eh, jiné zásadní změny, než jenom ty, které jsou v textu šedým pozadím zvýrazněny. I v tomto případě se vlastně jedná o běžný legislativní eh, postup, ale všechny instituce musí dodržet eh, pravidla hry, na základě interinstitucionální smlouvy o přepracování a musí se v diskuzích omezit pouze na ty části návrhy, které jsou označeny jako nové. Když se ukáže během legislativního postupu, že je potřeba provést další zásadní změny, pokud jde o ustanovení předkládaná původně jako nezměněná, a to se může stát, tak v takovém případě začne platit interinstitucionální dohoda, podle níž tato, tyto nové změny se nejprve předkládají podle obecných pravidel, kdy má právo iniciativy komise, to znamená, že tyto nové změny nemohou předkládat do návrhu uprostřed celého postupu eh, nikdo, nikdo jiný než, než komise. Úspěch přepracování závisí na plném respektování těchto pravidel všemi stranami. V minulých letech komise několikrát vyjádřila eh, přání více využívat postup přepracování. Žádal toho konec konců i parlament. Nicméně příliš se to nepodařilo kvůli nedostatečnému respektování pravidel v řadě legislativních postupu. Nicméně komise chce stále eh, více používat tento postup a žádá parlament a radu, aby postupovali vždy podle stanovených pravidel. To by představovalo dobrý základ pro častější a efektivnější používání postupu přepracování a váš výbor je zásadním hráčem, protože můžete přesvědčit ostatní poslance parlamentu, aby se aktivně a efektivně podíleli na, na takovýchto postupech. A ještě k postupu kodifikace a přepracování což eh, je tedy bod na vašem programu jednání. Já bych tomu ještě na závěr chtěl říci, že eh, vzhledem k tomu, eh, že už existuje obecný program, ke kodifikaci a na základě něho komise mm, postupuje. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy po určité období nebylo možné kodifikovat legislativní akty, protože velká většina z nich obsahovala ustanovení o komitologii a to bylo potřeba zesouladit s novým systémem aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Takže schvalování potřebných změn ke stávajícím legislativním aktům a jejich zesouladění s novým systémem vlastně eh, až po určité době umožnili znovu používat postup kodifikace takže některé návrhy na tu kodifikaci určitou dobu čekaly. Děkuji. I thank you, uh, Mrs. Děkuji, paní Regner, prosím. Uh, Děkuji. Jsem velice ráda, že dnes máme možnost vám naslouchat. Mne toto téma zajímá proto tolik, že mám praktickou zkušenost s tou výkást metodou. Uh, to bylo u nařízení Brusel 1. Tehdy jsme prováděli eh, odpovídající přeprat, eh, dostali k dispozici odpovídající předpracované znění. Ta meziinstitucionální dohoda je přeci eh, v prvé řadě ehm, zacíla na to, abychom se mohli podívat na to, zda je to skutečně nové přepracované znění, ten recast. A to v případě, kdy jsou předloženy kde je předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, které nějak musíme zpracovat, postavit se k ním. A komise pak vždy říkala, ano, to my tady hodláme zavést různé změny, a pak nám říkali, že my jako poslanci to přeháníme a vnášíme do toho další změny z různých dalších oblastí, že se to celé jaksi rozplyne. A bude velmi obtížné eh, ten eh, návrh právního předpisu dokončit. U Bruselu 1 se mi to velmi nelíbilo, protože jsem měla pocit, že ta meziinstitucionální dohoda se uplatňuje v oblasti práva, kde se nejedná o rychle, opakovaně často pozměňované právní akty, Nejedná se tedy o to, že je to nějaký návrh, kde by se muselo počítat s tím, že tam přijde příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Vůbec o to nešlo. Já jsem měla potíž, že komise si tady něco vybrala a tam šlo eh, zejména o odstranění eh, toho postupu s eh, exekvátor doložkou, že si to takto vybrala a o jiné věci vlastně eh, si nevybrala, i když bylo v rámci toho nařízení důležité, jakým podle mne, tak to přistoupit. Takže komise vlastně si vybrala něco, kde to jak si dovolila a u ostatních témat, které by byly politicky důležité, tam komise řekla, že to nepřipustí. Proto pro mě je není velmi důležité, abychom to dobře prodiskutovali, tu metodu eh, navrhování přepracovaného znění a podívali se na to, že komise vlastně nepostupuje tak, že radě a parlamentu překládá příliš úzký rámec a to proto, že jisté oblasti jsou od plného začátku vypuštěny právě proto, že byla zvonena tato metoda. A podle mne to není správné, protože často se jedná o právní akty, kde vůbec nemusíme počítat s tím, že bychom byli zavaleni pozměňovacími návrhy. A proto je důležité, Eh, si tuto věc dobře zvážit a skutečně dobře zvážit to, jaké oblasti chceme vtěsnat do toho úzkého rámce, protože podle mne ten současný stav velice omezuje zákonodárce. Thank you. Any other... Děkuji. Žádá se ještě někdo o slovo? I do not see any. Nikoho nevidím, takže se ještě jednou obrátím na komisi, zda by nechtěla odpovědět. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych tedy zareagoval tím, že bych znovu potvrdil, že pro komisi je zásadní, aby měla zachované právo iniciativy. Všechny instituce pak musí dodržovat pravidla pro postup přepracování a nám jde o to, abychom začali přepracování častěji používat, ale pokud to má nastat, tak je potřeba dodržovat pravidla. A samozřejmě, že se může ukázat, že je potřeba ještě doplnit nějaké nové změny, změny a že toto se může vyjevit, e, až e, když e, celá procedura započne, ale v takovém případě je skutečně důležité, aby Evropská komise měla možnost předložit tento nový pozměněný návrh, protože jakýkoliv další pokus kohokoliv dalšího eh, předložit novou podstatnou změnu do nezměněných od, eh, odstavců a částí by ohrozilo právo Evropské komise na iniciativu a vlastně by to zabránilo častějšímu používání postupu přepracování. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Zdá se, že nikdo další si již o slovo nežádá, takže v tom případě můžeme tento bod na programu jednání uzavřít a budeme pokračovat teď je bodem 31. Jde o Evropskou úmluvu o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb, které jsou jim tvořeny. Tady jsem eh, zpravodajem já, takže si dovolím krátký úvod. Jedná se v podstatě o nejstarší eh, složku, kterou jsme převzali a teď otevřeli. Návrh komise byl předložen v prosinci roku 2010 a to už je v podstatě před čtyřmi lety. Já jsem převzal zpravodajství této záležitosti od původního předsedy výboru pro právní záležitosti od pana Klauze Heine Lénena. A O co tady jde? O boji proti nelegálním zařízením, která umožňují neoprávněný přístup k televizním službám, které jsou běžně placeny to znamená, že dochází k porušení této ochrany. Jde o televizní i rozhlasové vysílání a o přenos obsahu po internetu. V roce 1999 Rada Evropy začala zpracovávat Evropskou úmluvu o právní ochraně těchto služeb a řada evropských států, které ovšem nejsou členskými státy Evropské unie, mohou být zázemím pro vývoj a distribuci zařízení, které umožní hekování takovýchto chráněných služeb, pokud jejich právní systém neobsahuje postihy takovéhoto konkrétního jednání. A proto bylo potřeba rozšířit ustanovení směrnice z roku 1998 a vytvořit společný a účinný rámec na úrovni Evropské unie pro ochranu těchto služeb. Vyjednávání, která probíhala eh, pod záštitou komise jménem Evropské unie, byla úspěšná a umluva, která byla schválena v roce 2001, je plně v souladu se směrnicí. Znění obou dvou textů se odklání jenom minimálně na několika málo místech. Nicméně, předtím, než může Rada požádat parlament o schválení uzavřené úmluvy, komise se obrátila na Evropský soudní dvůr s tvrzením, že Rada použila nesprávný právní základ pro rozhodnutí o podpisu této úmluvy. Místo použití článku 200 7 smlouvy o fungování Evropské unie, kde se hovoří o společné obchodní politice, což prosazuje komise. Rada použila článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie o harmonizaci na jednotném trhu. Ačkoliv Evropský parlament nemá v celém postupu post podpisu úmluvy žádnou roli, tento soudní případ eh, může ovlivnit eh, možnost schválení úmluvy, vzhledem k tomu, že Rada teď musí počkat na usnesení Evropského soudního dvora, než se obrátí na parlament eh, se souhlasem. Rozhodnutí soudu je k dispozici z roku 2013 a rozhodnutí se překlání k názoru komise, to znamená, že správným právním základem je článek 207 smlouvy o fungování Evropské unie, kde se hovoří o společné obchodní politice. Evropská komise a italské předsednictví eh, by dnes měli před, by teď měli představit prezentaci celé záležitosti na pracovní skupině v Radě. Parlament eh, by měl vyjádřit svůj souhlas s návrhem a čeká na příslušnou žádost o tento souhlas ze strany Rady. A já bych nyní předal slovo Žigovi Bahovcovi z generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie DG Connect Evropské komise. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že se slyšíme. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se skutečně o poměrně starou záležitost a vzhledem k jejímu stáří také došlo k tomu, že od 1. listopadu se tato problematika přesunula z DG Markt do nového generálního ředitelství Connect. My jsme nové generální ředitelství, které se této problematiky eh, chopilo, takže to je jenom na doplnění celého toho historického vývoje. Já mm, v podstatě nemám, co bych vysvětlil a tady dodal k vašemu vysvětlení, pane předsedo, protože opravdu je tomu tak, že tady máme směrnici z roku 98, pak jsme začali vyjednávání s Radou Evropy a naší snahou bylo rozšířit působnost právní ochrany a zavést efektivní sankce v zemích, které většinou sousedí s Evropskou unii, ale nejsou členskými státy Unie. Jde o Ukrajinu, Srbsku, Srbsko a tak dále, kde skutečně dochází eh, k značnému rozšiřování takovýchto zařízení. Jak jste sám velice dobře vysvětlil, my navrhujeme eh, rozhodnutí rady v tom slova smyslu, že chceme přistoupit k této umluvě a vycházíme z ustanovení o jednotném trhu, ze smlouvy. Rada to, to rozhodnutí schválila bohužel tedy se špatným právním základem, proto jsme se obrátili na Evropský soudní dvůr kvůli změně právního základu. Evropský soudní dvůr potvrdil náš postoj, potvrdil postoj Evropské komise, jde skutečně o výhradní kompetenci Evropské unie a nyní tedy musíme vlastně po tomto rozhodnutí Evropského soudního dvora začít úplně od začátku. A za komisi jsme tedy navrhli nové rozhodnutí rady ohledně uzavření této úmluvy, ohledně právní ochrany služeb s podmíněným přístupem a O tomto rozhodnutí se teď diskutuje na pracovních skupinách v Radě. 1. listopadu, jestli se nepletu, jsme se sešli na pracovní skupině pro audiovizuální záležitosti a projednávali jsme to tam. A teď myslím, že na předsednictví, aby vám vysvětlilo, kam se věci budou ubírat. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda, děkuji. Předávám slovo panu Karlovi Mariziovi za italské předsednictví, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve na úvod toto. Rada plně podporuje cíl této úmluvy. Je tedy boj proti pirátství, Rada pokládá za důležité, abychom přistoupili k této umluvě tak, že ji eh, budeme požadovat za velmi důležitou. Rada v Dubnu přijala nové rozhodnutí, A máme tady tedy nové znění úmluvy na právním základě, který stanovil soudní dvůr. Eh, celé to bylo poté poskytnuto parlamentu a parlament potom počátkem května obdržel veškeré informace. A jaký bude další postup? Rozhodnutí o uzavření úmluvy bylo zveřejněno a přeskum textu na pracovní skupině rady dospěl k závěru, že existuje ještě řada otevřených otázek, například v oblasti kompetence Evropské unie při multilaterálních konzultacích. Byly navrženy změny článku 9 a 10 úmluvy protože v těchto článcích panuje jistá nejistota, vytváří jistou nejistotu. Tyto články neumožňují Evropské unii, aby prováděla své výlučné pravomoce. Eh, článek 9 umluvy udává počet hlasů, které jsou nutné při multilaterálních konzultací a říká, že odpovídá počtu hlasů členských států, které jsou účastníky této úmluvy. Což samozřejmě je záležitost, o které se na pracovní skupině rady samozřejmě diskutuje. My se momentálně snažíme nalézt východisko, nalézt řešení problému takové řešení, které bude potom předloženo koreperu. Doufáme, že budeme moci návrh řešení předložit koreperu již v brzké době, tedy ještě před koncem roku, nejraději v prosinci. A pokud, respektive až dojde k uzavření eh, celkového postupu, bude vše předloženo parlamentu tak, aby v rámci procesu udělení souhlasu parlament se mohl vyjádřit. Doufáme tedy, že budeme mít dobrou spolupráci s Evropským parlamentem, konkrétně s výborem pro právní záležitosti. Děkuji. Grazie. Uh, okay, thank... Dobře, děkuji. Děkuji za mm, také Eh, prezentace možného harmonogramu. Nyní chci dát slovo poslancům ke komentáři. Máte nějaký komentář? Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo, pak tedy eh, to znamená, že dalším krokem bude, aby rada formálně požádala schválení parlamentu závěru úmluvy mm, a po obdržení této žádosti pro mě pak bude další krok, kdy já vypracuju návrh zprávy, který se pak projedná v tomto výboru. Děkuji vám. Tím mohu uzavřít tento bod pořadu jednání a můžeme přejít k bodu 33 což je Evropská agentura pro e, justiční spolupráci v trestních věcech. A slovo má pan e, zpravodaj Marino Pinto. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o to, aby tento výbor poskytl své stanovisko o reformě, restrukturalizaci Eurojustu, která eh, momentálně je probírána na výboru LIBE, tedy výboru pro občanské svobody. Eh, já bych nejdříve podotkl, že toto téma již bylo objektem eh, legislativní složky v minulém volebním období Eh, tehdy místo předseda této výboru Axel Voss se tomu věnoval. Měli jsme velice rychlé první čtení a myslím si, že skutečně se věnoval těm zásadním bodům. Podařilo se mu eh, je jasně naznačit a já bych mu za to chtěl poděkovat. O co jde? Jde o to zmodernizovat právní rámec Eurojustu. Eh, ale jak velice dobře podotkl pan Foss, jsou tady jisté problémy, jisté otázky, na které musí být nalezena odpověď a ke kterým bychom se měli vyjádřit. Ta první se týká ochrany údajů a jaká vlastně, jaký orgán bude dohlížet a kontrolovat e, ty e, osobní údaje, které se schromážďují. V minulé zprávě Chci říct, že tedy tady byl Europol, který prováděl kontrolu nad údaji a byl zodpovědný i za tu ochranu Takže Europol schromažďoval a byl odpovědný za ochranu. Měl tu též roli, i když si myslím, že to vlastně mohlo spochybnit nezávislost kriminálního vyšetření a justice vůbec jak tedy jsou, jaké jsou vztahy Eurojustu eh, k Euro, s Europolem. V zásadě tento návrh se objevuje proto, že tady došlo k navýšení kriminality, které jsme zaregistrovali v poslední době v Evropské unii. Zejména se to týká vysoce organizované kriminality, což je hospodářská kriminalita, různé typ obchodování, například obchodování s dětskou pornografií a další. Odpovědi, reakcí na toto navýšení podle mne na donáší zásadní problém. Tento. Pokud Evropská unie neuskuteční legální klasifikaci, eh, jak bych řekl, krimi, federálních zločinů, eh, zločinů na úrovni EU, což by byly takové zločiny, které by byly i hned přidělávány justičnímu orgánu EU. Dokud něco takového nebude, tak tady budou neustále se odvídat další, další problémy. A tady bychom mohli možná zvážit existenci nějakého unijního orgánu, který by vlastně se věnoval takovýmto typům problémů a kriminality. Měli bychom tady kriminální vyšetřování, měli bychom tady eh, státního zástupce. A samozřejmě potom by to samozřejmě šlo běžnou cestou k soudům. Tedy chci, šlo by o to vytvořit evropské orgány, které by se věnovaly výlučně takovýmto typům kriminality, které spadají uh, podstatě do kompetence členské státy. Což samozřejmě ovšem by mohlo vést k problémům právní povahy a my bychom se k tomu měli vhodně vyjádřit. Pak jsou zde další otázky, které se týkají eh, povahy prezidenta a viceprezidenta Eurojustu, těchto funkcí, zda například prezident a viceprezident by měli být eh, zaměstnanci Evropské unie či ne, a být placeny Evropskou unii či ne, a nebo zda by měli být i nadále, jako je tomu nyní teď, vlastně těmi národními vyslanými odborníky. No to jsou všechno otázky, kterým se budeme muset věnovat a já musím říct, že velice pečlivě si prostudují tu práci, které jež byla dříve odvedena panem místopředsedou Axelem Fosem, protože jsem toho názoru, že skutečně on tam vytknul ty zásadní elementy pro to, abychom si mohli vytvořit správné hledisko, správný názor a dobře vypracovaně stanovisko našeho výboru. Děkuji. Děkuji pan Foss, děkuji mnohokrát, děkuji také kolegovi Pintovi za to, že poukázal na mou zprávu. Eurojust a reforma Eurojustu v zásadě velmi souvisí, velmi úzce se zřízením Evropského eh, státního zástupce a dokud nebudeme vědět, zda bude zřízen či ne a kdy, tak bude velice obtížné zreformovat odpovídajícím způsobem Eurojust a přizpůsobit ho takovému novému orgánu EU. Proto jsme se obrátili na komisi s prozbou, ať nám vysvětlí, jak tedy máme přistoupit k reformě Eurojustu, když eh, tady máme pouze jeden postup posílené spolupráce eh, mezi státními zástupci. A nevíme přesně, jak to dopadne, takže je třeba počkat, jak to tedy nakonec dopadne s tím evropským státním zástupcem, abychom tomu mohli odpovědajícím způsobem přizpůsobit Eurojust. V zásadě, když se na to podíváme objektivně, tak jsme tady na Prahu takovýchto úvah, kdy vlastně nevíme, zda bychom nech- neby bylo vhodné zavést trestně právní orgán na evropské úrovni. Máme tady Eurojust Europol, tedy policejní spolupráce, justiční spolupráci máme soud, ale to, co nemáme, je v podstatě soudní dvůr, ten bychom museli ještě nějakým způsobem doplnit a nemáme samozřejmě právní procesní práva, která by to celá zajistila a mám pocit, že tady chybí trochu odvaha něco takového zavést. Takže se tak nějak zvláštně pohybujeme v jakési nedodělané oblasti a nepřistupujeme k tomu správně a pořádně, aby to bylo jasně dořešeno. Z obsahu hlediska musím říct, že tady budeme mít střed zájmu mezi Eurojustem a Evropským státním zástupcem. Také si budeme muset položit otázku, do jaké míry skutečně zástupci komise, kteří tam jsou vyjmenováni v tom kolegiu a také té výkonné radě Eurojustu, Eh, do jaké míry tam jsou nutné a k čemu tam vlastně jsou. Já mám momentálně pocit, že není nutné, aby tam byly. A pak ta otázka místa, která s tím souvisí. Pokud by eh, tyto dvě obě instituce mají dobře spolupracovat, tak by měly mít sídlo v jednom místě. A rozpočtová otázka, která s tím souvisí, je také důležitá. Momentálně a dnes na schůzce stínových zpravodajů to ještě jasně vysvětlím. Uh, má otázka tedy ta, či návrh je ten, abychom nejdříve vyčkali na to, jak dopadne ta záležitost Evropského státního zástupce, abychom potom skutečně mohli správně a spravedlivě přistoupit k otázce Eurojustu. Děkuji, paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji eh, obou předřečníkům. Já se mohu připojit k mnoha z toho, co již bylo řečeno problém eh, s Eurojustem, že podle článku 85 opracování evropských eh, ke unie by se euro stal evropskou institucí, pak by spadal do spolurozhodnování, pak by to byla otázka um, evropské prokuratory, které rozhoduje rada. Takže je důležité vědět, jak vypadá jednání v radě ohledně Evropské prokuratury a bychom pak tedy viděli, jak eh, Eurojust a prokuratura by mohla jak se spolu eh, fungovat. Když se podíváme na ty texty, tak problém je v tom, že Evropská prokuratura by měla jednat pouze, pokud by se to týkalo otázky trestných činů proti finančním zájmům Evropské unie. To je jasně definováno. A když vidíme návrh k Eurojustu v příloze 1, tak právě toto se tam znovu objevuje. A to je tedy ta ústřední otázka. Já nevím, zda rada mezi tím eh, byla schopna tento obsahový konflikt vyřešit. Já chci navázat na to, co řekl pan Marino de Pinto k Europolu. I tady si myslím, že máme problém. Když se podíváme na eh, katalog trestných činů, tak ty jsou různé pro Europol a pro návrh eh, k Eurojustu. To nejde. Eh, tady se musíme mm, společně mm, shodnout na uh, skutkových podstatách. Pane předsedo, mm, důležité je v tom návrhu k Eurojustu se hovoří o tom, že národní parlamenty a Evropský parlament eh, hrají významnou roli v případě eh, monitorování Eurojustu a to je věc, kterou také v zájmu kolegů v národních parlamentech musíme velice pečlivě sledovat, musíme, protože tady jde tedy o obecnou otázku, jak e, agentury a Eurojust pak bude tedy agentura, jak ty agentury budeme jako parlament kontrolovat. A pak je tady otázka koherence ve vztahu k jiným agenturám, kterých je hodně v Evropské unii. Děkuji vám. No. Pane předsedo, ne, není co téměř co dodat, ale takové dvě poznámky. E, týká se to toho, co řekla předřečnice, paní Kaufmann, týkalo se to vztahu mezi Europolem a Eurojustem jako právník a já jsem právník a mám také humanistické vzdělání, tedy jsem příznivcem, zastávcem právního státu a proto si myslím, že policie by vždycky měla spadat pro, pod státní zastupitelství a v mé zemi a v moderních zemích státní zastupitelství má tedy e, tu, ten úkol vést k vyšetřování trestné činnosti a proto si myslím, že policie by měla spadat pro ně. Existují problémy například v mé zemi, které se týkají vztahu mezi eh, pracovníky státního zastupitelství a policisty protože policisté čelí jakési dvojí závislosti ze, závisl, ze zákona. Jednak závisí vlastně na vládě, souča- součástí hierarchie veřejné zprávy, jakožto orgán, tedy závisí na vládě, i rozpočtově závisí na vládě, ale na druhou stranu mají také zásadní funkční závislost na zaměstnancích státního zastupitelství a tato dvojí závislost často eh, jak si vede k pochybám eh, toho, zda některá vyšetřování byla vedena správně, nezávisle a bohužel často to vede k neúspěchu právě boji proti kriminalitě. A ta otázka k zločinnosti, té vysoké zločinnosti a vysoce organizované zločinnosti, by nás měla vést k tomu, že bychom si měli říci, jaká je priorita v orgánech EU, respektive, aby jsme my z toho udělali prioritu našich evropských orgánů, protože boj proti zločinu to je něco, co leží na srdci občanům celé Evropy a celé světa. mé zemi, čili jsme určité zemi, kde by došlo k oslabení vyšetřování, tak vlastně je to takové si pozvání zločincům, aby pokračovali v trestné činnosti se vším, co se s tím pojí. Vzhledem tomu, že se nikdo další o slovo nehlásí, tak tento bod můžeme uzavřít a můžeme pokračovat dál k bodu 34, eh, který se týká návrh Ehm, na zvýšení soudu, eh, soudního dvora. A slovo má ještě jednou pan zpravodaj Marino de Pinto. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Jedná se o zprávu, kde já jsem jmenován zpravodajem, proto abychom změnili nařízení Evropského parlamentu a rady, které změňuje, mění statut Soudního dvora Evropské unie zvýšení počtu soudců tribunálu. Struktura soudní Evropské unie je momentálně tato. Na špičce máme Evropský soudní dvůr, pak máme tribunál a pak zde máme soud pro veřejnou službu. Tedy existují tři různé typy soudů. Tribunál již předložil návrh před čtyřmi lety eh, žádost o navýšení počtu soustů z 28 na 40. Tento návrh byl schválen a problém se objevil v případě, když nám šlo o to, jak přesně jmenovat ty dodatečné soudce, jelikož členské státy nedospěly k dohodě v této věci. Máme 28 členských států, tedy každý z nich vysílá jednoho z eh, soudce. Tak, to, tak tomu bylo v minulosti. Pokud tady ovšem navýšíme počet soudců na 40, vzniká nám problém z toho, že musíme jmenovat 12 nových dodatečných soudců a členské státy se nedohodly na tom, ze kterých zemí budou. Jelikož to jméno nových soudců, respektive jejich počet, neodpovídá počtu členských států, dostali jsme se do slepé uličky, bylo to naprosto zablokováno. A tribunál mezi tím navrhl novou změnu, která spočívala v tom, abychom nám místo toho, že navýšíme pouze počet o 12 sousů, že bychom navýšili počet o 28 další soudců, celkově tedy 56, ale vypadl by z toho tedy soud pro veřejnou službu, tam by k tomu takto nedošlo. Tato, tento nový návrh by ovšem snížil počet jurisdikcí a nyní bychom tedy měli situaci, kdy tribunál by měl 56 soudců. Měli bychom tedy zanalizovat tuto věc, také proto, že jsme tady již měli schůzi, které předsedal náš předseda Pavel Svoboda, byla to schůze společná ze soudci ze soudního dvora. Zde nám e, předložili a vysvětlili důvody toho, proč potřebují tedy navýšit ten počet, proč přišli s tímto návrhem. Eh, náš výbor, jak již pan předseda na úvodu eh, schůze řekl, že 3. prosince náš výbor bude mít společné zasedání v Lucemburku, kde zanalizujeme Eh, na společné schůzi s soudním dvorem celkovou situaci, naspíráme informace o tématu a poté na základě těch naschromážděných eh, informací eh, vše zvážíme a přijdeme s naším návrhem, jak situaci dořešit. Zásadní otázka a problém je tento. Máme tady stovky procesů, které jsou zastaveny, nepostupují. Eh, počet rozhodnutí tribunálu ročně je velice nízký, je mnohem nižší než počet zahájených procesů. A tady je důležité nalézt nějaký nejlepší způsob, nejrychlejší způsob, nejefektivnější způsob a také nejlevnější způsob pro to, jak tento problém vyřešit. A to je skutečně možná navýšení soudců, možná také ne, možná tady budou jiné řešení, možná bychom měli spíše navýšit eh, počet technického personálu, poradců každého jednotlivého soudce. A nebo místo navýšení personálu bychom mohli zjednodušit řízení v tribunálu. Takže uvidíme, jaký bude ten nejlevnější a nevhodnější způsob, jak vyřešit ten problém, který skutečně na tribunálu je a který je nutné vyřešit. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já věřím, že eh, se můžeme připojit k našemu eh, zpravodaje říci, že situace eh, soudního dvora je neudrželná. Již tři roky se shodneme, že musíme zvýšit počet soudů u soudního dvora a i přes tuto dohodu. Tady je obrovský eh, ke zdržení, přesto, eh, že soud se snaží zefektivňovat svoji práci. Mm, nemělo by být přípustné v právním státě, aby spravedlnost trvala tak dlouho. Musíme tedy přejít k zvýšení počtu soudců. Osobně chci říci, že ta představa zdvojnásobit počet soudců byla trošičku nadsazená, že víceméně je schoda, že by mělo být 9 eh, až 12 dalších soudců. Eh, přesto musíme najít systém chytré rotace, abychom mohli nominovat počet soudců, které potřebujeme. A já musím říci, že toto je eh, výměna názorů, kterou mm, jsme vedli s Lucemburskem ale v podstatě je no nyní na, na radě. My jsme dostali příznivý posudek eh, našeho, mm, tu rada se ještě neschodla, nedosáhla koncensu zájmu spravedlnosti je to nutné a je to potřeba pro ty, kteří tedy se dovolávají spravedlnosti. Děkuji. Ehm, vážení kolegové, pane předsedo, kolegové, my jsme dost, všichni dostali dopis, který byl který poslal pan Skuris Evropskému parlamentu 13.10. Dovolte, abych upozornil na následující případ, který se uvádí v tom dopise a který je relevantní k tématu, o kterém mluvíme. A to je problém, které má eh, soud eh, s jmenováním členů tribunálu pro administrativní službu. Eh, je to specializovaný tribunál u soudního dvora, kde je pouhých sedm soudců, kteří jsou jmenováni radou jednomyslně po eh, výběrovém řízení v celém EU na, začát, na základě tedy seznamu kandidátů, které vypracuje nezávislý výbor. Eh, v září 2014 skončil mandát dvou členů tribunálu a rada musela doplnit ten postup jmenováním dvou nových soudců, ale nedošlo k tomu. Předsednictví rady, jak se zdá, věří, eh, jmenování je přerušeno nebo bude přerušeno až do rozhodnutí o komplexní reformě evropské justice. Podle této reformy by tento tribunál pro státní službu a obecní soud by se měly spojit v roce 2016. I pokud bude tento návrh schválen radou a parlamentou, tak rozhodování v nadcházejících případech nemůže čekat do roku 2016. Do posud byly nominováni tři kandidáti. Současný prezident, předseda tribunálu a dva kandidáti z Bulharska a Portugalska. Bulharský a portugalský kandidát má většinu členských zemí. Jejich jmenování však bylo pozastaveno radou a současně mandát eh, dvou eh, členů tribunálu vypršel. Věřím, že přerušení eh, vede k nejistotě, k právní nejistotě co do řádného fungování tribunálu a je to zjevně na úkor řádného výkonu spravedlnosti. Kromě toho mm, nejmenováním dvou nových soudců rada nedodržuje své závazky podle smlouvy. Eh, předseda Skory sám řekl, že nyní již jsme svědky negativního dopadu toho, této slepé uličky na fungování justice, protože to neumožňuje efektivní eh, řízení otevřených případů. Pokud tady je zástupce rady, chci se zeptat, proč postup jmenování eh, členů tribunálu pro státní službu bylo pozastaveno a proč je to podmíněné reformou eh, obecného soudu. Proč rada žádá obnovení, eh, odmítla eh, obnovit mm, mandát dvou členů tribunálu, včetně předsedy pana Boumachony z Velké Británie. Rada to tedy odmítla Eh, jmenovat dva kandidáty eh, ze seznamu podle principu rotace. Nedomníváte se, že v zablokování postupu jmenování otevírá eh, závažné pochybnosti o diskriminaci a nedostatečné ku rovného přístupu, kdy se podobné případy řeší různě. Také se chci zeptat, zda náš výbor by mohl iniciovat ústní dotaz na radu nemyslím si, že má smysl snažit se hledat řešení problému soudu, i když je rada ještě zhoršuje. Pokud žádáte dal, podrobnější informace, rád je poskytnu, rád je nabídnu. Uh, not... Děkuji. Nejsem si jist, jestli tady zástupce rady máme, abychom se ho okamžitě zeptali, ale možná, že by později mohla zareagovat komise. Nyní pan Lebreton. Bez mikrofonu. Pan Lebreton nemá zapnutý mikrofon. Děkuji. My jsme tady zmiňovali národní byrokracii, ale nikdy jsme se úplně nevzdali té otázky vytváření evropské byrokracie. A zdá se, že v tom pokračujeme i v tomto případě Evropský soudní dvůr vlastně teď řeší stejný jev, protože my bychom měli navrhnout eh, zcela nerozumné navýšení, zdvojnásobení počtu soudců až na 56. Já mám zásadní námitky proti takovému postupu. Předně jsou to tedy finanční důvody, protože tak navýšíme náklady na fungování evropské justice jako takové Průzkumy ukazují, že jeden soudce nás přijde na milion eur ročně, to znamená, eh, budou to náklady, dodatečné náklady ve výši 28 milionů roč, eh, eur ročně, což eh, povede k deficitu, což bude v rozporu s Evropskou smlouvou. Takže si myslím, že v nějaké chvíli si musíme říct, že musíme začít postupovat rozumně. Takže tyto věci ty nám jdou velice dobře, ale těžko se nám potom tyto věci vysvětlují. A já si myslím, že tato reforma není vůbec eh, pouze reformou eh, odbornou a technickou, protože já si myslím, že dáme Evropskému soudnímu dvoru při navýšení počtu členů mnohem větší politickou váhu a větší sílu. A ptám se, zda to je žádoucí z demokratického hlediska. Tento soud bude mít nakonec tolik volného času, eh, že aby se zabavil, tak Možná eh, by bylo dobré do něj integrovat eh, také soud pro veřejnou službu. Já se skutečně domnívám, eh, že tyto soudci ani nebudou mít dostatek pracovní náplně a vůbec celý postup je v rozporu s primární legislativou, je to v rozporu se smlouvou. Skutečně tedy myslím, že pro takovýto postup nemáme žádnou oporu ve smlouvě a že bychom měli najít jiný způsob, jak soud odblokovat. První takovou možností by bylo inspirovat se například francouzským modelem, kde postupujeme mnohem rychleji. Druhým příkladem může být použití amerického modelu jako inspirace a přetvořit tento soud do nějakého nejvyššího soudu, který by neřešil úplně všechny záležitosti, ale pouze si vybíral případy, jimiž se bude zabývat. Děkuji. Yeah. So, Mr. Děkuji. Nyní pan Buda, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jenom takovou drobnou věc k úvaze, nebo několik věcí k úvaze, které se týkají tohoto tématu. Již tady zaznělo, že tribunál se nedokáže vypořádat s velkým počtem případů, počet dále roste, takže to je skutečně problém, který musíme řešit a je potřeba se zamyslet nad možnými řešeními. Zdvojnásobení počtu soudců na 650 nemusí nutně být dobrým řešením, protože vzhledem k tomu, že s tím souvisí ty náklady navíc ve výši 1 milion eur ročně na jednoho nového soudce, to možná není žádoucí, ale kolega tady eh, mluvil o tom, eh, že by bylo možné zavést rotační systém, kdy 7 až 9 členských států tedy 7 až 9 soudců by bylo poskytováno členskými státy v rámci rotačního systému navíc a tím by odlehčili současným soudcům, protože není řešením to, že jenom řekneme, že zdvojnásobíme počet soudců a že už se nebudeme zamýšlet nad dalšími možnostmi. Také třeba se zabývat jednacím řádem soudu, protože pokud tam dochází k obrovským spožděním, tak se to nemusí řešit jenom prostým navýšením. Thank you. Děkuji. Chci se zeptat rady, zda by se chtěla vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Pane zástupce rady tady není, ale já zastupuji právní službu rady a rád bych krátce něco vysvětlil. Týká se to technické záležitosti. Bylo jste řečeno něco, co se týká soudu pro veřejnou službu, neexistuje rozhodnutí rady, které by říkalo, že již nebudou jmenováni soudci pro tento soud, ale tady jeden řečník to takto tvrdil. Existuje pouze blokáda, neboť rada vyžaduje jednomyslnost této věci, pokud neexistuje jednomyslné rozhodnutí pro jmenování těchto obou soudců, tak aby došlo k nahrazení soudců, jimž již vypršela pracovní doba, to je situace, kterou máme dva měsíce. Pokud tedy nebude jednomyslnost na radě pro jmenování těchto dvou osob a ta jednomyslnost není, tak je celá situace, jméno, celé jmenování zablokován. Je tedy důležité nejdříve dospět k jednomyslnosti, což ovšem není důlež- jednoduché, neboť na tomto typu soudu máme menší počet soudců než počet členských států. Výbor, který se zabýval výběrem soudců, eh, dospěl k šesti jménům. Tam máme na první místo prezidenta tohoto soudu, pak máme portugalského, kandidáta na druhém místě, bulharského na třetím a pak ještě další tři osoby, ale k dispozici jsou pouze dvě volná místa a členské státy se musí dohodnout. posud se ovšem nedo, nedohodly a zdá se, že z krátkodobé hlediska k dohodě nedospějí. Proto tedy rada výboru navrhla, ať vypracuje nový seznam potenciálních kandidátů. Výbor na tomto nyní pracuje a v budoucnu jistě budete mít možnost o nových kandidátech diskutovat. Pokud budou schváleni radou a parlamentem, tak to vyřeší problém soudu pro veřejnou službu. A co se týče těch 28 soudců tribunálu, pokud bude možné nějakým způsobem nalézt řešení, tak si myslím, že by bylo vhodnější lépe jmenovat ty dva soudce pro soud veřejnou službu, než někdy v budoucnosti slučovat tyto dva typy soudů. Děkuji. Jsem si jist, že jeden z hostů v tomto sále, pan Kalo Escobar, který je eh, tajemníkem soudního dvora, se nám může vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Tato tematika je nesmírně důležitá, je pochopitelně důležitá pro Evropský soudní dvůr, protože se týká fungování Evropského justičního orgánu jako takového, ale myslím si, že to je důležité pro celou Evropskou unii a pro všechny hospodářské subjekty, v podstatě pro kohokoliv v Evropské unii, kdo eh, se žádá přístup eh, ke spravedlnosti. Vy jste se tady zmiňovali o tribunálu. Eh, ten má tu hlavní odpovědnost za řešení sporů A soudní spory, které řeší, jsou nesmírně početné a tribunál v podstatě není schopen se s navýšeným počtem případů o 12 soudcích vypořádat a proto jsme se tedy eh, obrátili na instituce s navýšením a myslím, že na radě panovala jistá schoda eh, ohledně nových 12 soudců, jenom eh, přesně nebyli schopni se shodnout, z jakých 12 států by tyto soudci měli být. Italské předsednictví se zeptalo, zda bychom tedy nemohli předložit raději nový návrh, pokud jde o navýšení počtu soudců a První věc, kterou tedy tribunál udělal, je, že se podíval na současnou situaci, jak to teď vypadá na základě toho návrhu z roku 2011, zda se ta situace dále nezhoršila nebo naopak třeba nezlepšila, přece jenom již uplynuly tři roky. A pro nás je teď důležitá ta věc, že zde existuje zcela jasná tendence směrem k navyšování případů a ta tendence se ještě dále zhoršila oproti roku 2011. Na konci roku 2010 bylo asi 660 případů ročně, teď je to 950 případů, které očekáváme, že budeme řešit do konce letošního roku. Takže vidíte, že během tří let se počet případů dále zvýšil a může to pokračovat a zřejmě to bude pokračovat tak to i nadále proto je potřeba, abychom se zamysleli nad nějakým řešením a navýšení o nějakých 5-6 soudců nám nějak významně nepomůže řešit počet případů, eh, s nimiž se na nás lidi eh, obracejí. Eh, teď máme nevyřešených případů asi na 1300, ten počet se zvýší na 1500 velice brzy, což znamená, že soud eh, v podstatě není schopen eh, řešit případy, které k němu přicházejí a časové lhůty pro řešení od roku 2011 eh, se osmkrát prodloužily. To znamená, že často porušujeme článek 48, kde je jasně stanoveno právo na rozumně dlouhou eh, dobu soudního projednávání. Takže v důsledku tohoto všeho Mm, následně eh, se po soudu žádá očkodné, teď je to ve výši více než 23 milionů eur. Když se vezmeme veškeré to očkodné, které by se teď mělo po nás žádat, nebo po celé Evropské unii, v důsledku eh, nedostatečně rychlého eh, soudního projednávání případů. Jsou to čtyři případy, kde výše očkodného je tedy sumárně těch 23 milionů a kde žadatelé se obrátili na soud eh, s tím, že to jednání bylo příliš dlouhé. Takže eh, toto je vlastně výstup z analýzy eh, našeho soudu a ukazuje se, že ta situace je mnohem horší, než jsme předpokládali před třemi lety. Soud se tedy snažil najít nějaký způsob, jak na nový vývoj zareagovat a žádost předsednictví a rady mm, posunout se v celé situaci dál. Na to jsme reagovali, protože nám bylo jasné, že ta situace je zablokovaná a je jasné, že se to řeší také jako politický problém a já doufám, že tedy budete mít možnost projednat tuto záležitost eh, také v Lucembursku v rámci svého zasedání. Ale co chci říci, my nechceme zdvojnásobit počet tribunálů. My žádáme, nebo původně jsme žádali 12 dodatečných soudců. A ta otázka, že bychom vzali sedm soudců ze soudu pro veřejnou službu, kteří už tam nyní jsou, a převedli je do uh, tribunálu, a pak, že bychom přidali devět dalších navíc z dvou jurisdikcí, To znamená, že nakonec bychom měli dvakrát větší počet soudců, než je e, počet členských států, čímž bychom mohli vyřešit ten politický problém, politické zablokování e, v radě. Ale nemyslím si, že by to bylo příliš vysoké e, číslo, že by to bylo víc, než potřebujeme. Teď k tomu milionu eur na soudce jakožto náklad. Během první fáze, během pokud jde o těch prvních 12 soudců, které jsme žádali již od roku 2011, tak eh, u nich by ten náklad byl 11,6 milionů, to znamená 950 tisíc na jednoho. To je tady čistá eh, částka, zahrnuje infrastrukturu, kanceláře, prostě všechno 9,5. teď eh, ta druhá fáze, těch sedm soudců veřejné, ze soudu veřejné služby, tam by to bylo 19, 9 milionů. A pokud jde o těch konečných devět eh, soudců v třetí fázi, tam by ten náklad byl 7,9 milionů. Takže celkově za to 18,5 milionů eur. Samozřejmě, že je to obrovská částka, ale je to 6,6 rozpočtu soudu, takže to není úplná exploze nákladů. A je to 0,3 celkových administrativních nákladů evropských institucí. To je tedy cena, kterou bychom zaplatili za to, že pomůžeme evropské justici fungovat eh, efektivněji, účinněji. A já bych ještě na závěr zmínil jednu věc. Náklady na Mm, to, že se reformy vzdáme a neprovedeme její, tak v tuto chvíli jsem už říkal, že nám hrozí nároky na očkodné ve výši 23 milion eur a to se týká jenom čtyř eh, čtyř případů, zatímco nedořešených případů je mnohem více, takže lze očekávat, že dojde k dalším odvoláním a žádostem o očkodné. Samozřejmě nevíme, jak tyto žádosti je dopadnou, ale to riziko tady je, že budeme muset platit. Takže je potřeba si uvědomit tuto eh, hodnotu eh, z hlediska těchto jiných finančních eh, rizik, které nám hrozí v podobě pokut, očkodnění vůči firmám za to, že jsme vlastně porušili jejich práva ta hodnota eh, k září eh, roku 2014, pokud jde o pokuty, byla 7,5 eh, miliard eur. Tyto prostředky jsou zablokovány na bankovních účtech do té doby, než bude rozhodnuto o právní struktuře EU. Tyto prostředky tedy nemohou být použity pro ekonomické činnosti, jsou drženy na eh, účtech, nemohou být uvolněny do evropského rozpočtu, než padne rozhodnutí tribunálu. A pak je tady ještě, eh, jsou tu případy státní pomoci, které nemůžeme jednoduše skalkulovat pokud jde o konkrétní výši, protože to nespadá přímo do evropského rozpočtu, ale musíte si je připočíst k těm eh, pokutám. Takže když se na to podíváme čistě z finančního hlediska náklady a přínosy, tak si myslím, že eh, náš návrh eh, je více než smysluplný. Máme tady 20 milionů za několik let a oproti tomu miliardy eur již nyní. Já samozřejmě Myslím, že tady asi nemusím vysvětlovat, eh, proč je důležité, aby fungoval právní stát, proč je důležité, aby eh, efektivně fungovala evropská justice. A právě z tohoto důvodu jsme předložili náš návrh a doufáme, že Evropský parlament bude nadále Evropský soudní dvůr podporovat, tak jako podporoval v minulosti. Děkuji. Thank you, Mr. Anderson. Děkuji vám, pane eh, kolego, nyní pan Anderson. It was interesting to hear. Bylo zajímavé slyšet, že počet případů tak stoupil. Mě by zajímalo, <clears throat> možná pan Escobar zná odpověď, proč tady byl takový nárůst. Je to změna, která bude stála, nastálo, nebo to je otázka smůly? Proč to vzniklo tedy? Chcete odpovědět na tuto otázku? Jestli chcete, pane předsedo. Pak je tady řada důvodů toho nárůstu, evidentně eh, rozvoj legislativní aktivity eh, evropského práva a eh, soudních sporů, které se týkají aplikace této, těchto pravidel. To vede k stále větším počtu případů a jaksi větším ekonomickým propojením mezi členskými státy, co se týče přeshraničních eh, pohledávek a podobně. Eh, směrnice REACH, ochrana eh, chemických látek, helsinské kartaře, všechny tyto mm, nároky, restriktivní opat- týkají se restriktivních opatření, Eh, pr, občanům třetím zemí, vzhledem externí politika, Iránci, Rusové a podobně. To všechno jsou opatření, která, eh, která jsou vlastně případy, které se dostávají k soudu. Toto všechno, to znamená, že prostě počty případů stále rostou. A dovolte mi říci, dokud mohu, že připravujeme další dokument, kde jsou všechna ta čísla, která vám ukáží jasně, že to je stálý trend. Je to, jde to směrem nahoru. Děkuji, já dám slovo panu Kepenem z komise. Děkuji, pane předsedo. Co se týče komise, tak když soud poprvé požádal o zvýšení soudců na začátku roku 2011. Komise vypracovala formální stanovisko, aby vytvářela, vyjádřila podporu návrhu soudu. Byl to mm, ta situace, kdy komise nedávala stanovisko, ale aby byla zajištěna výkon spravedlnosti, Eh, tak se nás to přímo týká, protože velký počet těchto případů, pokud jsou pochybňovány, tak je to u soudu, takže je nutné, aby judikatura, aby, aby justice fungovala. Komise, nejen komise podpořila návrh eh, soudu, také parlament, rada podpořili tento návrh zvýšit počet soudců. A Problémy jsou jenom s výběrem soudců, které mají být jmenováni. A z toho důvodu ta dohoda jaksi nebyla ne, ne, realizována. No, jak bylo řečeno, ten e, počet případů stále roste. A proto komise podporuje žadavek soudu a věříme, že nové důkazy, které chází od toho soudu, jsou dostatečné na podporu tohoto požadavku. Chceme postupný přístup k řešení tohoto problému, protože máme tři fáze, přičemž poslední skončí až v roce 2019, že bude e, postupný nárůst počtu soudců u soudu. Velice stručně chci dodat několik bodů, pane předsedo. Za prvé, to je možná jediný bod, kde komise eh, se k tomu kriticky vyjadřuje, k těm návrhům soudu, a to bylo právě eh, k tomu stanovisku z roku 2011. Komise věří, že soud, především soud z 56 soudci, musí nutně změnit své pracovní metody a komise věří, že hlavní princip, který by soud měl dodržovat, je specializace. Co se týče případů a také školení, vzdělávání, vzhledem k technické povaze, složitosti těch případů, soud musí organizovat své e, tribunály tak, aby e, Um, se mohli specializovat. To znamená, každý dvůr nebo každý tribunál by mm, měl uh, jako prioritu řešit určité případy, ve kterých se specializuje. Další věc, pane předsedo. Altern, eh, tady se hovořilo o alternativách, že tady soud nepotřebuje víc soudců, že potřebují jenom více asistentů. Pokud tedy na to mohu odpovědět jako úřední komise i jako někdo, kdo pracoval u soudu. Soudci u soudu každý týden mají dva nebo tři dny, kde zasedají, mají den k, na diskusi mezi sebou na přípravu případů a zbytek času musí každý soudce využít musí eh, věnovat tady návrhům rozhodnutí. To znamená, že každý soudce má tři asistenty a musí zpracovávat a přepracovávat eh, rozhodnutí, eh, návrhy rozhodnutí, které připravili někdo jiný. Proto tam jsou kapacita soudců dělat svoji práci jim neumožní mít více asistentů. Kdyby měli pět právních expertů na, pom- na výpomoc, tak by nezvládli tu práci, kterou musí zvládnout. A z tohoto důvodu ta možnost zvýšit uh, počet soudců je správná. Děkuji, myslím, že jsme vyčerpali diskuzi k tomuto bodu a že tedy bych oznámil nyní nový vyjednavací tým. Dospěli jsme k dohodě, že dále k mandátu z 20. června roku 2013 abychom provedli změny následujícího druhu. Pavel Svoboda bude předseda, Anton Marino no, de Pinto Pancievka, Zjevka, Delvo a Heidi Hautala zpravodajové. Takže to k tomuto bodu děkuji za diskuzi a můžeme postoupit dále k dalšímu bodu na programu jednání. Bod číslo 35. A zde, no, vzhledem tomu, že nevidím pana Kavadu v zasedacím sále, předám slovo panu Džambaskimu. Thank you, chair, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. Vystoupím v bulharštině. Uvažujeme, předseda, председател, uvažujeme kolegy. Vážený pane předsedo a vážení kolegové, Bohužel vypadlo tlumočení, není slyšet eh, řečníka na tlumočení. Bohužel není k dispozici tlumočení. Eh, musím vás přerušit, protože je tady problém s tlumočením. Teď už je to v pořádku, můžete pokračovat možná nejlépe od začátku. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji. Tak jak víte, vážení kolegové, tak jsem měl možnost zúčastnit se ročního plenárního zasedání Observatoře pro porušování práv k duševnímu vlastnictví. Alicante. Zasedání proběhlo v listopadu letošního roku a doprovázel mě také pan Kavada. Naše přítomnost na zasedání byla velice důležitá, protože Evropský parlament myslím, že musí být jako pozorovatel zastoupen. Poslanci Evropského parlamentu mají možnost se jednání zúčastnit. A domnívám se, že naše přítomnost je tam důležitá jak pro sektor soukromý, tak pro sektor veřejný. A naše návštěva, alespoň pro mě osobně, byla velice užitečná, získal jsem celou řadu informací. Jde o observatoř, která byla vytvořena v roce 2009 s cílem schromažďovat informace, které se týkají eh, padělání, pirátství, boje s tímito jevy a vytvářet příležitosti pro členské státy, jak si lépe vyměňovat dosavadní zkušenosti a osvědčené postupy. Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu a jeho zpravodaj pan Masip Hidalgo, poslanec za SAD, zpracoval návrh k návrhu Evropské komise, který se týká reformy této observatoře. Tímto způsobem je teď vlastně observatoř součást eh, Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. A znamená to, že také observatoř eh, dostala nové úkoly. Jedním z nových prvků je změna názvu observatoře. Bývala to observatoř eh, pro boj s paděláním a piráctvím a nyní nese název Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Během plenárního zasedání se nám dostalo informací, které se týkají některých studií a zde bych se rád eh, s vámi o tyto informace podělil. Od října roku 2012 kdy vlastně začala nově fungovat tato observatoř, eh, věnovala se celé řadě důležitých úkolů. Schromáždila také celou řadu důležitých informací a údajů, které jsou důležité jak pro nás, pro zákonodárce, tak obecně pro zvýšení veřejného povědomí, pokud jde o problematiku duševního vlastnictví. Dozvěděli jsme se také o vytvoření několika databází, které by měly usnadnit práva, prosazování práv, eh, eh, prosazování eh, práv držitelů práv k duševnímu vlastnictví. Hovořili jsme také o konkrétních odvětvích, pro která jsou zvláště hm, práva k duševnímu vlastnictví velice důležitá. A výsledky jsou takové, že jedno ze tří pracovních míst v Evropské unii je přímo e, spojeno s problematikou IPR, tedy práv e, k duševnímu vlastnictví. A pokud jde o odvětví, jich se to e, většinou týká, je to několik málo, jsou to odvětví, která nakonec vytvářejí téměř 40 HDP Evropské unie. Byly také provedeny studie, které se týkaly problematiky malých a středních podniků a předběžné závěry těchto studií naznačují, že malé a střední podniky jsou také eh, těmi, eh, kdo těží zpráv k duševnímu vlastnictví, eh, čehož jsme si dříve nebyli tak vědomi. Měli jsme pocit, že se to týká spíše větších podniků. Některé studie se věnovaly také porušování práv k duševnímu vlastnictví, ztrátám, které z takovýchto porušení mm, vznikají. U kosmetického průmyslu to je 4,7 miliard eur. Týká se to pak celé řady pracovních míst, eh, které jsou tímto eh, ztráceny. Většina Evropanů se podle průzkumu cení práv k duševnímu vlastnictví, neboť se domnívají, že přispívají rozvoji hospodářství. Ale Když potom mluví o tom, jak se chovají sami ve svém životě, tak celá řada z nich uvádí, že drobná porušení práv k duševnímu vlastnictví je možné omluvit, protože to bývá často výhodnější, nebo eh, není možné si to, o co mají zájem, stáhnout legálně, nebo legální výrobek je příliš drahý a tak dále. Tedy je to trestná činnost, eh, která podle jejich názoru vlastně ne, nemá obětí. A tento názor je značně rozšířen mezi evropskými uh, Eh, občany, zejména ve věkové skupině 15 až 24 let. Dále jsme také zjistili, že existují různé nové databáze, například databáze donucovacích orgánů, kdy držitelé práv mohou využívat databázy, do níž mohou vkládat informace o ve vlastním jazyce. Databáze vše automaticky strojově přeloží tato databáze byla spuštěna na konci roku 2013 a je široce využívána a přístup do ní mají také celní orgány. Jedná se o velice důležitý nástroj, který značně zjednodušuje situaci držitelům práv a zajišťuje lepší ochranu jejich práv. Zároveň také zjednodušuje přístup donucovacích orgánů k potřebným informacím. A pak je tam ještě jedna databáze, která nám byla představena, a to je uh, databáze osiřelých děl, což jsou tedy díla, kde nelze vypátrat držitele autorského práva. To jsou většinou díla, která se nacházejí v knihovnách, muzeích či ve sbírkách televizních a rozhlasových stanic. K tomuto byla zpracována směrnice z roku 2012 eh, číslo 28 a ta hovoří o vytvoření jednotného evropského rejstříku veškerých osiřelých děl. Jakékoliv dílo, které je zde registrováno, pak může být využito kulturními institucemi, a zároveň je zajištěna ochrana práv k těmto dílům. Tato databáze byla zřízena Evropskou observatoří společně s dalšími zainteresovanými subjekty a je funkční, funguje od října a nám byla tedy tato databáze na plenárním zasedání představena s velkou eh, píchou. Takže vážení kolegové, můj dojem je takový, že Evropská observatoř je velice užitečná a je potřeba sledovat její práci. Myslím si, že bychom mohli využít závěry práce této observatoře i pro naši práci a je více než vhodné spolupracovat maximálně s úřadem OHIM. A proto jsem také pana předsedu předběžně, až to společně prodiskutujeme, pozval na nějaké společné zasedání našeho výboru, abychom si mohli probrat eh, práci observatoře podrobně. Děkuji. Děkuji. Chci se zeptat, eh, zda se někteří poslanci chtějí vyjádřit. Zdá se, že tomu tak není, takže v tom případě Děkuji za poskytnuté informace. Přesouváme se k bodu, bodu 36. A tady předávám slovo paní Hautala. Děkuji. Já myslím, že už všichni začínáme být trochu unaveni, takže to pojmu stručně. Já jsem velice ráda, že tady mohu představit osm návrhů zpráv, které jsou v podstatě všechny totožné a týkají se přistoupení osmi států k úmluvě, hákské úmluvě z roku 1918 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Je to tzv. hákská úmluva a domnívám se, že většina z vás eh, už byla oslovena zoufalými rodiči, kdy jejich dítě bylo uneseno do třetí země. Novými přestupujícími státy, v tomto případě jsou Albánie, Andora, Armenie, Gabon, Maroko, Rusko, Seychelské ostrovy a Singapur. Tyto země eh, si přejí přistoupit k této umluvě jako noví signatáři. Já bych chtěla připomenout, že všechny členské státy Evropské unie již tuto úmluvu ratifikovaly. Problém spočívá v tom, že přistoupení těchto zemí se zdrželo od roku 2011, protože vznikla právní nejistota, která bohužel spozdila přistoupení nových signatářů. Nebylo totiž jasné, zda přijetí těchto nových smluvních stran spadá do výhradní kompetence Evropské unie či nikoliv. Evropská komise předložila návrh na rozhodnutí Rady o přijetí těchto nových smluvních stran již srpnu roku 2011. Ale Rada tento návrh neschválila, protože nebyl jednoznačný, pokud jde o kompetence. Komise a parlament podpořili výhradní kompetence Evropské unie, zatímco většina členských států se postavila proti. Nakonec tedy nastal rozhodný okamžik v roce 2013, kdy eh, otázka evropské kompetence byla předána Evropskému soudnímu dvoru měsíc poté Evropský soudní dvůr zareagoval a podle jeho rozhodnutí Evropská unie skutečně má výhradní vnější kompetenci v této oblasti. Nicméně dále soud rozhodl, že tato úmluva neposkytuje ehm, možnost přistoupení e, autonomní mezinárodní organizace, takže je potřeba, aby skutečně padlo rozhodnutí rady, jim se vyzvou členské státy státy, aby akceptovali přistoupení nových smluvních stran individuálně. A teď bych chtěla stručně vysvětlit hlavní rysy této úmluvy. Tato úmluva zavádí eh, návratový mechanismus a navyšuje také mezinárodní spolupráci mezi smluvními stranami. Mechanismus návratu je postup, po kterém bylo rozhodnuto na, eh, za účelem zajištění návratu dítěte do místa jeho obvyklého bydliště. Tato umluva také hovoří o administrativní spolupráci v zájmu ochrany eh, dítěte. Hlavní zásadou je to, že příslušný soud a příslušné právo jsou eh, soudy a práva v místě bydliště dítěte. Umluva také podporuje eh, pokojné vyřešení eh, sporu a prosazení práv dítěte, pokud možno tedy dohodou rodičů. To znamená, že tato umluva o únosech dětí byla eh, a je velice eh, úspěšná a přispěla k vyřešení tisíců případů únosů dětí. Myslím, že bychom tedy měli více než vřele přivítat přistoupení nových smluvních stran Zvláště nyní, když tedy byla vyřešena ta právní nejasnost ohledně kompetence Evropské unie. Přistoupení nových smluvních stran rozšiřuje eh, působnost této úmluvy, poskytuje právní záruky v případě únosů dětí a je tedy velice důležité abychom takto posílili eh, právní eh, ochranu v případě únosu do těch eh, osmi zmíněných zemí. Také bych chtěla zmínit, že existují určitá eh, bilaterální řešení některých členských států, která vznikla právě kvůli těm, těmto průtahům. Takže některé členské státy EU již uzavřely bilaterální dohody s těmito novými smluvními stranami, aby mohly využívat ustanovení Hákské úmluvy již eh, nyní, než se dořeší ta problematika na Evropské unii. Takže my jsme čekali na stanovisko soudního dvora, tak například Finsko již eh, uzavřelo dohodu s Ruskem od 1. 1. roku 2013 eh, a to bilaterální formou. Jako zpravodajka pro tuto záležitost plně podporuji přistoupení nových smluvních stran k této úmluvě a navrhuji, aby Evropský parlament tento návrh schválil. Schválil tedy rozhodnutí rady, kterým se umožní přistoupení nových smluvních stran. Nicméně, ještě jedna poznámka, chci zdůraznit, že bohužel došlo ke spoždění v proceduře přistoupení nebo přijetí od loňského roku a velice by mě zajímalo, co si myslí právní služba. Zda existují nějaká právní opatření, jak zmírnit eh, to nabrané spoždění, například zda tato úmluva umožňuje nějakou retroaktivní platnost, zda existují právní prostředky, jak aplikovat tuto úmluvu na případy únosů dětí, k nímž došlo eh, již eh, před rokem 2014, tedy v období 2012 až 2014. Myslím, že by to mnoha rodinám pomohlo. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Nějaké připomínky? <clears throat> Nikdo se než, nežádá tedy slovo. Právní služba má nějakou odpověď na otázku paní Hautala? Vzhledem k mm, velice technické povaze této diskuse tak jsme nebyli schopni eh, od, dát odpověď, ale budeme to studovat. Děkuji paní Haut a, a eh, tím můžeme přejít k poslednímu bodu dnešního programu a to je bod 37, to se týká subsidiarity a eh, mm, odůvodněných stanovisek Českého senátu a Chorvatského parlamentu Eh, my nemáme tady eh, paní Delfu, která je zpravodajkou v tuto chvíli. Ona byla konsultována a nemá eh, nic k tomu, k těm odůvodněním stanoviskům co dodat. Pokud tedy nejsou žádné komentáře kolegů, tak jsme tímto vyčerpali náš dnešní dopolední program. Přeji vám dobrou chuť a sejdeme se ve tři hodiny. Děkuji.